So, hello, good morning. Uh, we are not too many present, but, but we, we will start now. This is a great day for me, not just because I'm your chairwoman today. Já budu dnes předsedat. Jakožto místo předsedkyně, dnes je důležitý den, protože je to výročí narození Boba Dylena, velkého Boba Dylena. Dal nám možná více než jenom písně, jsou to určité cestovní mapy. A myslím, že se dny mění pro náš jednotný trh. A pro Evropskou unii je to taková inspirace jeho písně nás vždy inspirovaly. Doufejme, že ne ta You go your way, I'll go mine. Ale myslím, že můžeme začít s pořadem jednání. Nejdříve schválíme pořad jednání, dostali jste ho. Pokud nemáte žádné připomínky, pořad jednání může být považován za schválený v pozměněném znění. Tato schůze se přenáší na internetu. Vítám všechny, kteří nás sledují přes internet. Zveme členy IMCO, aby se účastnili prezentace o farmaceutických produktech, která se bude konat dnes eh, ve stejné budově v 15 hodin v místnosti 2Q2. Vítám paní Phil Prendegast, která je novou členkou tohoto výboru a která, navr- eh, která nahrazuje a, eh, a bývalého kolegu Alana Kela, který se stal ministrem. Takže vás srdečně vítáme. A co dál? Dále nás čeká schválení zápisů ze 16. března, 21. až 22. března a 11. až 13. dubna. Pokud byste měli něco proti, lhouta pro námitky je zítra ve 12 hodin. A nyní dalším bodem na pořadu jednání je schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. A předávám slovo zpravodaji panu van de Kampovi. Vážná paní předsedající, počkáme, než si všichni naladí správný, správný kanál, aby mi rozuměli prostřednictvím tlumočení. Paní předsedkyně, minulý týden proběhla velice užitečná návštěva v Polsku. Začali jsme v Krakově. A pro mě jako nizozemského poslance Evropského parlamentu bylo velice pěkné hovořit s tak nadšenými lidmi o evropských záležitostech. V Krakově jsme hovořili se zástupci podniků a zabývali jsme se vnitřním trhem. Nicméně zde zazněly obavy týkající se různých systémů zdanění. Hovořilo se o exportech a poukazovalo se na to, že export má překážky v podobě eh, různých eh, také necelních překážek. Poukazovalo se na to, že existuje celá řada různých eh, systémů. Poté jsme cestovali z Krakova do Varšavy, tam jsme hovořili se zástupci nadcházejícího polského předsednictví rady. Tajemník pro evropské záležitosti měl prezentaci a já myslím, že budeme mít v následujících šesti měsících mnoho příležitostí se s ním setkat. Také jsme hovořili s poslanci v Senátu a v dolní sněmovně. Měli jsme možnost hovořit o celé řadě našich eh, témat, které v IMKU probíháme. Hovořili jsme o elektronickém obchodu, elektronickém podpisu. Také jsme hovořili o zadávání veřejných zakázek, téma paní Rujle. Polská ekonomika v současné době rychle roste a, a Polsko chce plně využít svého předsednictví proto, aby pomohlo posunout dále některé ekonomické otázky. Já bych chtěl poděkovat polským zástupcům eh, za to, jak byli flexibilní. Byla to skutečně velice zajímavá návštěva. Mnohokrát děkuji, pane Fandekampe. A nyní vám mohu hned předat slovo k vaší zprávě. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já jsem viděl před chvílí obrázek Boba Dylena, jak jste zmínila. V každém případě děkuji, že mohu pokračovat a mám jenom několik připomínek. Všichni dostali kopie zprávy. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do práce na této zprávě. Poznal jsem, kolik práce zahrnují takovéto zprávy. Pokud jde o překlad a tisk, stále se tam objevují dvě chyby. Za prvé technické eh, detaily týkající se endura a tříkolových vozidel eh, jsou opačně, ale myslím, že to spravíme pozměňovacím návrhem také v příloze 3. Tam by mělo být LA1 a LE2E, e, tam by mělo být 50 místo 20. A v kategorie L3E tam je 50 a mělo by to být 100. To jsou tedy technické věci, které je potřeba změnit. Pokud jde o přílohy, A paní Rule, máte tu přílohu? A moji asistenti ji znovu vytiskli. Máme tedy e, novou přílohu, která e, bude která, kterou vám pošleme se všemi těmi změnami, tak aby byla čitelnější. Pokud jde o obsah, proběhla diskuse týkající se oblasti působnosti návrhu komise. A u některých bodů jsme rozšířili oblast působnosti, tak aby některé kategorie vozidel byly rovněž zahrnuty. Především motorky Enduro, SVN a motorky S2. Zároveň chceme také zahrnout ATV, tak aby byly součástí tohoto nařízení. Doposud to bylo přijímáno pozitivně. Další věc je časový harmonogram, který jsme se snažili zjednodušit. V současné době je časový harmonogram značně komplikovaný. Snažili jsme se eh, těch sedm až osm fází zredukovat na tři. Neformálně víme, že komise chce přechodný, eh, přechodnou fázi, pokud jde o emise, aby to tam zůstalo. A další věc, kterou bych chtěl zmínit, jsou požadavky, ekologické požadavky, emisní požadavky pro dvoukolová vozidla. A tato vozidla jsou relativně velcí znečišťovatelé. Pokud se podíváme na emise na kilometr, jsou tyto e- emise relativně vysoké. Já v soukromí jezdím na motorce. Nicméně, e, jakožto fanoušek, i jako fanoušek motorek musím říci, že e, tyto motorky jsou znečišťovatele. A myslím si, že celá řada lidí je v tomto směru kritická, ale pozitivní. Další otázka jsou diagnostické systémy na palubě. Otázka je, zda by toto mělo být požadováno také od malých motorek. To bude určitě eh, předmět eh, pozměňovacích návrhů. Další věc jsou eh, opatření v oblasti bezpečnosti. V parlamentu jsme spolupracovali také s kolegy z výboru pro dopravu a zabývali jsme se tím, jestli systémy CBS a ABS by měly být eh, aplikovány také u motorek. Já navrhuji, že bychom to dělat neměli. Nicméně zde je relativně velký tlak na to, aby tyto moderní brzné systémy byly zavedeny. Samozřejmě je zde důležitý aspekt nákladů, pokud je o CBS a ABS. Zda by tyto systémy měly být povinné. Je to stále otevřená diskuse. Myslím si, že je eh, důležité, aby zde existovala možnost modifikovat motory. Ve Velké Británii a v Irsku eh, lidé eh, posilují, mění motory svých motorek. Myslím si, že by to ale nemělo být možné u mopedů a skútrů. Nicméně takzvaní free riders by měli, být, by měli mít možnost modifikovat své motory. A ještě další dva body, paní předsedající, než skončím. Další věc do diskuse eh, jsou eh, malé týmy, malé továrny, které chtějí eh, produkovat specifické motory. Jsou to takzvaná malá produkční centra. Je třeba návrh komise změnit tak, aby zde existoval, um, existoval systém povolování, uh, který bude záviset na typu uh, dané malé továrny. A poslední bod je uh, přístup k informacím o údržbě. Nechceme, aby producenti dvoukolových vozidel Eh, mohli blokovat eh, tyto informace vůči zákazníkům a vůči opravářům. My si myslíme, že by informace o údržbě měly být co nejvíce dostupné. Když jsme připravovali tuto zprávu, proběhlo také slyšení, a které šlo také na internet a Eh, bylo sledováno, protože jsme dostali feedback. Také proběhly dvě pracovní návštěvy. Byli jsme na severu Itálie, v Boloni a v Katy. A byli jsme také v Pontedéře, eh, kde jsme se podívali na eh, továrnu Piaggio, na továrnu skutru. A byli jsme také v Hessenu a podívali jsme se na továrnu KDM v Salzburku. Takže to byly ty návštěvy, které proběhly, proběhlo slyšení a dostali jsme také feedback. A výsledkem je tato zpráva. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za úzkou spolupráci, kterou jsme měli a jsem zvědavý na vaše připomínky. Thank you very much, Mr. Děkujeme, pane van de Kampe. Jistě mnoho lidí, kteří rovněž jsou nadšenci pro motorky, sledují naše jednání. Určitě. Děkuji. Určitě jsou potěšeni vašimi poznámkami a dále se máme stínové zpravodaje sociální demokraté Kristin Vestfálová. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, paní předsedající, pane zpravodaji. Fendekampe, vážení kolegové a kolegyně. Já nejsem motorkářka, Nicméně přesto mi připadá velice zajímavé zabývat se tímto tématem a myslím si, že to není zajímavé jenom pro mě, ale také moji spolupracovníci v posledních měsících se hodně věcí naučili, pokud jde o motorky eh, dvoukolové, tříkolová, eh, dvoukolová, tříkolová vozidla. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, vám, pane van der Kampe, za vaše velké angažmá v tomto tématu. Děkuji také za zprávu. A tuto zprávu mohu samozřejmě do značné míry podpořit, ale jak už jste e, řekl, nemohu ji podpořit ve všem. A velice vítám, že rozsah nařízení rozšiřujete také na ATV a Enduro a že nabízíte definice, se kterými budeme moci v budoucnosti dále pracovat a jiný přístup než vy, pane van de Kampe, mám, pokud jde o údaje euronormy. E, myslím si, že vyškrtnutím euronormy 3 se bude jenom odrážet realita, protože většina vozidel už odpovídá této normě. V návrhu komise Eh, jsou návrhy, které jsou malé ambiciozní, stejně tak jako vaše návrhy. Například, co by se stalo, nebo co se tedy stane, když eh, ty požadavky euronormy 4 a 5 snížíme pouze na euronormu 4. Eh, já mám určité výhrady k této myšlence. Něco Podobného patří také, platí také pro OBD. Podobné zavádění může být opodstatněné, ale proč by měly mít mopedy výjimku a nemuseli dodržovat tyto požadavky OBD? Já bych chtěl, chtěla poukázat na to, že opatření týkající se modifikace motorů by měla být eh, dostatečně přísná a měla by zde existovat možnost eh, následné kontroly. A proč bychom měli osvobodit eh, vozidla, která často využívají mladí řidiči, kteří často rádi posilují motory, aby byly rychlejší. Já mám devítiletou a třináctiletou dceru, ale nemluvím zde jenom jako matka. Já bych si bývala přála také návrh týkající se brzdov, brzdných systémů, protože pro mě je to zásadní otázka bezpečnosti. Podle mého názoru CBS není žádnou alternativou místo ABS. Eh, možná můžete říci, že by eh, došlo k narušení trhu ve chvíli, kdyby všechna dvoukolová vozidla musela mít ABS a že by to eh, vedlo k navýšení nákladů a ceny. Ale pro mě to není žádný argument. Vycházím z toho, že v nejhorším případě zmizí některé typy motorek, ale nezmizí celý producenti. Máme zde možnost prostřednictvím nařízení eh, snížit počet obětí ehm, silničních nehod. A pokud je to náš cíl, a z toho já vycházím, musíme navrhnout změny týkající se designu a samozřejmě musíme také přijmout to, že může dojít eh, ke vymizení některých typů motorek. Já spoléhám ale také na kreativitu eh, motorkového průmyslu. protože ABS by podle mého názoru měly být e, ve e, všech motorkách. A neměli bychom se soustředit pouze na to, že to bude mít vliv na cenu, e, protože cena se časem může opět pohnout dolů. Já bych byla velice ráda, pokud by se nám po podařilo se shodnout na těchto otázkách v následujících týdnech mnohokrát děkuji, pane zpravodaji Van de Campe za dobrou spolupráci a za to, eh, ten dokument, který jste předložil. Já danke schön, Frau Westphal. Ano, děkujeme, paní kolegyni. Wie ist das mit eh, Kreuzmann? Möchten... Eh, chtěl by hovořit pan Kreuzmann? Ano, děkuji. Myslím, že v naší politické skupině za to zodpovědní pan Mendes a já k tomuto tématu nyní nemám žádný komentář. Děkuji. Dále Heide Rühle. Sluchátka nefungují, ale zdá se, že mikrofon funguje a hlasovací zařízení také a to je hlavní. Eh, já v některých bodech souhlasím s předchozí řečnicí. Ale začnu poděkováním, to je to nejdůležitější, protože zpravodaj skutečně příkladně spolupracoval s námi jako stínovými zpravodaji. Já mu osobně velice děkuji. Připadala, eh, postup práce mi připadal velice transparentní, skutečně nás eh, zahrnul do všech kroků. Já jsem nemohla jít na všechny ty návštěvy, nicméně jsme byli vždycky dobře informováni. A musím říct, že to, co vypracoval, je pro mě dobře pochopitelné a e, mohu to v podstatě podpořit. Takže spolupráce byla velmi dobrá. Nicméně e, dávám zapravdu předchozí řečnici v jednom bodě, a to v oblasti emisí. Myslím si, že v oblasti emisí bychom mohli být ambicioznější. Jedná se o tu otázku Euro 4 a 5. E, myslím si, že bychom zde mohli chtít více. Já vítám určité zjednodušení, nicméně myslím si, že je potřeba, aby ZD eh, byla ambicioznější lhuta. To je jeden bod. A další bod já osobně se domnívám, musíme o tom ještě diskutovat, že bychom měli rozlišovat mezi um, eh, velkými a malými vozidly, pokud jde o ABS. Myslím si, že ABS by eh, mělo být závazné, ale nemyslím si, že by to bylo bezprostředně nutné v případě mopedu. Zde mám určité pochybnosti. Já mám ale problém trochu někde jinde a o tom musíme ještě v budoucnu hovořit je vidět, že vývoj v oblasti dvoukolových, tříkolových vozidel a čtyřkolek eh, je velice rychlý, že se stále více eh, používá, eh, používají elektromobily nebo elektrické motory a že nevíme, jak se to bude dále vyvíjet. A pokud je o pedelexy, tedy elektronické motorky, je otázka, eh, jak zde bude vypadat eh, definice, jestli bude záviset eh, na rychlosti, vycházet z rychlosti nebo z něčeho jiného. Myslím si, že musíme zohlednit to, že máme různé typy řidičů, že máme různé typy krajiny, některé, někde je kopcovitá krajina, tam je potom potřeba samozřejmě více energie E, na kratší vzdálenost. Takže e, záleží na tom, jak bude vypadat definice a také e, je otázka, jestli bychom zde měli mít doložku přeskumu. Pokud jde o elektronické dvoukolky a tříkolky, protože tento, tato oblast se skutečně hodně vyvíjí a pokud bychom zde zavedli nějaká omezení, brzdili bychom vývoj, který bychom naopak měli spíše podporovat. Na druhou stranu nechci, aby zde vznikly nějaké mezery. Z tohoto důvodu byla ráda, abychom se sešli jako stínoví zpravodajové, možná i s komisí protože eh, komise předložila návrh ve chvíli, kdy tento vývoj eh, se ještě neočekával a za dva roky to bude vypadat zase jinak. Takže já si myslím, že bychom zde měli mít určitou doložku týkající se předzkumu, aby to bylo možné v budoucnosti eh, přizpůsobit. Děkuji. Pan Mandas? Ještě pořád k tomu nemáte žádné připomínky. Mám určité poznámky. Děkuji a omlouvám se, že jsem přišel trošku pozdě. Já potřebovala jsem kafe, to je pro mě takové povinnost vždycky ráno, takže se omlouvám. Rád bych poblahopřál Vinovi k jeho práci, protože opravdu odvedl velice dobrou práci, byl otevřen spolupráci, to se mi líbilo. A zároveň se mi líbí, jakým způsobem postupoval. Nebudu opakovat vše, co již zaznělo ale myslím si, že u třináctky, to znamená ten omezený počet, tak tam si myslím, že bychom ještě potřebovali trošku objasnění. To znamená, co to vlastně znamená, to omezené, ten omezený počet. A další věc. Pokud je o nové kategorie, tam s tím souhlasím. I když se musíme podívat ještě na zavedení těch speciálních kategorií, zvláštních kategorií, protože i tam potřebujeme trochu objasnit celou věc Ovšem ten přístup je podle mého názoru správný. Myslím si, že jsme hovořili už i o té konformitě. Myslím si, že by tam mělo být vzájemné uznávání všech těch zásad. To znamená, že pokud to teda bude platit v jedné zemi, pak v té další zemi, to by bylo v pořádku, jdu dál. Potom tam máme sportovní aktivity, to je patnáctka. Znamená to, že to teda nemusí odpovídat, nebo že tam nemusí být žádné soutěže, nebo nějaké volné sportovní aktivity, veřejné silnice a tak dále, čili tam potřebujeme rovněž nějaké ještě upřesnění. A potom, pokud by to bylo možné, tak bych ještě poprosila, už jsem s Vimem o tom hovořil, ta viditelnost. znamená těchto vozidel je nesmírně důležitá ze strany, to je velice zásadní reflektory, protože často například u motocyklů dochází k nehodám, protože, řekněme, řidič automobilu neviděl toto vozidlo a proto si myslím, že ta lepší viditelnost ze strany, kterou bychom mohli nějakým způsobem předepsat, tak to by bylo mm, samozřejmě pozitivní pro bezpečnost motorkářů. Dále, pokud dá harmonizované licence, tak tam by ty požadavky měly platit v celé EU. Dokonce už máme speciální směrnici v tomto ohledu Ale měli bychom to zdůraznit i pro motorky. A další věc, více interoperability, když hovoříme o bateriích, o akumulátorech, elektromobily, konektory a tak dále. To by samozřejmě mělo být stejné v každé zemi. Možná bychom mohli uvažovat o nějaké vyměnitelném akumulátoru, tak abyste nemuseli, řekněme, to napájet hodinu, dvě, když chcete se někde projet a váš, vaše, váš akumulátor už je už není tak dobytý, to znamená, abyste ještě měli šanci se dostat zpátky domů v tom zbělém čase. No samozřejmě já nechci, aby to bylo nějaké příliš předpisové, chci jenom, aby jsme se tím zabývali, aby to byla spíše taková samoregulace, protože my zde vytváříme určité podmínky, ovšem přímo trh a každé odvětví by mělo poté vyřešit ty svoje problémy. Já nejsem technik, máte pravdu. A úplně poslední věc a tím to ukončím. Myslím si, že je důležité rovněž pro bezpečnost, abychom řekněme, jednou za pět let provedli technickou kontrolu nějakou oficiální společností útrpáskou, ne nějakým orgánem, který se organizuje vláda, aby to byla oficiální společnost, Um, s určitým potvrzením, že opravdu došlo k této verifikaci. Samozřejmě já mám rovněž motorku, jednou párkrát se projedete, nevíte, zda je všechno pořádku, čili řekněme jednou za pět let nebo nějaká podobná lhůta, to by bylo podle mě rozumné, abychom alespoň si byli jistí, že vaše vozidlo je bezpečné. Čili to jsou poznámky z mé strany. A ještě jednou bych rád poděkovala Vimovi za spolupráci. Děkujeme, pane Mandesi. Pan Šváb je dalším řečníkem. A ještě se omlouvám, paní Růle ještě chtěla vystoupit. Ještě? Ještě? Chtěla jste ještě teď k tomu bodu, nebo? Ano, 65, tam mám otázku. Budu hovořit německy. Vy jste, přes, uh, vy máte rozdíl uh mezi eh, vozidely pro eh, cestující a nákladními vozidly. Mě by zajímalo, proč se rozlišujete tímto způsobem. A nyní máte vy slovo, pane Švábe. Já se, no ano, bez problému samozřejmě. Já mám jenom to přání, abych mohl poděkovat panu kolegovi Fandekampovi, protože se domnívám, že práce na eh, této velice technické směrnici si vyžadovala skutečně mnoho práce a proběhlo to vynikajícím způsobem. A ty zásadní věci zde byly eh, zmíněny. Eh, myslím, doufám, že bude možné je vyjasnit a nalézt kompromis. Jeden bod, který mě zajímá, který nedokážu úplně eh, zhodnotit a ta výměna názoru mi mnoho nepomohla. Otázka je vybavení těch dvoukolek a tříkolek systémy ABS. My jsme znovu a znovu poukazovali na to, že bezpečnost těchto vozidel pro mladé lidi není tak velká, že je skutečně potřeba, aby veškeré, veškeré možné eh, bezpečnostní věci byly v těchto vozidlech. A nicméně a pokud předepíšeme ty nejpříšnější bezpečnostní požadavky, potom si mladí lidé nebudou moci dovolit tato vozidla. A mě by zajímalo, jak to pan van de Kamp vidí, to, tu rovnováhu mezi náklady na straně jedné a bezpečnostní na straně druhé. Děkuji. Okay, Děkujeme. Pane kolego, chcete reagovat okamžitě nebo až na otázku? Až po komisi, dobře, výborně. Tak to možná ale bude trvat ještě. Čili za komisi se máme pana Martina. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré ráno vám přeji všem. A rovněž bych rád poděkoval zpravodaji panu Van Kampovi za práci, kterou odvedl. Samozřejmě i v na, díky naší spolupráci velice transparentně, kolegové už se o tom zmínili, a zároveň se snažil zahrnout nejenom politické věci, ale i technické záležitosti, které musel zjít v potaz. Čili rád bych mu opravdu poděkoval za tento přístup. Pokud jde o poznámky komise, tak tam jsou v podstatě ty tři hlavní prvky, o kterých se pan zpravodaj zmínila. I většina komentářů se toho týkala. Pokud jde o kategorizaci těchto vozidel, my si myslíme, že náš přístup je otevřený, vítáme tu skutečnost, že došlo k um, specifické kategorizaci, více podrobností, co si myslíme, že by mohlo umožnit ještě doladit a lepší způsobem zasílit veškeré požadavky, které jsou aplikovatelné pro konkrétní kategorie vozidel. Pokud jde o bezpečnost a především zavedení systému ABS, my si myslíme, že i na základě analýzy dopadů se nám povedlo dosáhnout určité správné rovnováhy mezi náklady na jedné straně a bezpečnosti na straně druhé. Domníváme se, že pokud bychom pozdrželi o jeden rok zavedení tohoto systému Brest, tak my jsme samozřejmě udělali um, takový ten odhad, že asi 600 lidí by mohlo přijít do život v tom období a asi 3 až 4 tisíce by, bylo, by mohlo být těžce zraněno, čili to jsou odhady, ale zároveň, když se podíváme na technologické možnosti v této oblasti, tak si myslíme, že je to něco, čeho bychom mohli dosáhnout v tomto období. Proto navrhujeme tyto termíny, jelikož jsme si vědomí eh, všech výzev, které jsou spojeny s různými prvky legislativy, jejich vstupem v platnost, čili toto stanovení konkrétního data 1. ledna 2017, pokud jde o tento systém brzní. U všech motorek tento by mohl opravdu racionalizovat, nebo pomohlo by nám to racionalizovat i ostatní termíny, protože, jak víme, představuje to opravdu mnoho výzev. Dále to byla otázka ohledně emisí. Zde bych rád, eh, abychom ten první krok zachovali, protože jinak před rokem 2017 prostě by k ničemu nedošlo a vlastně všechno to, co jsme již udělali, to, co máme k dispozici, jasně poukazuje na to, že je opravdu důležité přijít s ambiciozními úrovněmi v oblasti emisí, ale zároveň z časového hlediska čas hraje proti nám a prostě musíme zlepšit eh, environmentální výkonnost těchto vozidel. 63% eh, mm, CO2 emisí v této oblasti mm, můžeme eh, vidíme, že přichází právě z této kategorie. To znamená, toto je ten negativní prvek, negativní dopad. My si myslíme, že to je opravdu neakceptovatelné, především pokud jde o emise v um, městských oblastech. Proto se domníváme, že tento přístup a zachování, udržení toho prvního cíle je velice důležité. Dalším prvkem, který se dotýká tohoto konkrétního bodu, je to, že zde máme několik členských států, které již zavádějí opatření, která by zakazovala mopedy, skútry, lehká vozidla z městské dopravy, protože prostě nesplňují environmentální požadavky a taky protože chceme podporovat dvoukolová vozidla, redukuje to dopravu podle našeho názoru a právě proto by to mohlo být pozitivní. A poslední bod, kterému bych se rád věnoval, je další věc. My samozřejmě jsme velice rádi, že dochází k možnosti zavádění nových technologií, ty se vyvíjejí velice rychle. My jsme se pozorně věnovali i všem možným záležitostem, které se dotýkají mm, homologizace nových vozidel v oblasti technologií a především elektromobilům. Naším cílem je zaručit to, aby i tato vozidla byla co možná nejbezpečnější a environmentálně mm, příjemná, čili samozřejmě alespoň tak jako ostatní vozidla. Jedno z opatření, které navrhujeme v tomto ohledu, když hovoříme o homologizaci nebo nějakým limitům klasifikace mm, těchto eh, vozidel, tak do toho nezahrnujeme hmotnost akumulátoru, čili je zde určitá výhoda u elektromobilů. Ovšem jsme otevření jakýmkoliv novým opatřením, které by mohly pomoci zavádět nové technologie. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní dávám opět slovo panu zpravodaji. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já se omlouvám ale následujících deset minut se prostě budeme muset věnovat podrobnějším věcem, bude to ještě techničtější. Ovšem, to vyplývá ze samotné diskuze, z této zprávy. Samozřejmě, že to volá po určitých technických detailech. My jsme spolupracovali se sínovými zpravodaji opravdu velice úzce, spolupracovali jsme velice transparentně, to si myslím, že je důležité, i když můžeme mít určité názorové rozdíly, to je normální a budeme pokračovat v následujících týdnech, měsících a v září, poté uvidíme, k čemu se dopracujeme. Pokud je o emise, to je první věc. V úvodním slovu jsem se zmínil o tom, že opravdu souhlasím s komisí v této oblasti. Ano, samozřejmě, že k myslím zde dochází, to je jasné, já jsem připravený, pokud budeme hovořit o euro 4 a 5, jsem připraven přistoupit na určité konkrétní kroky, budu o tom hovořit se stínovými zpravodaji, pokud jde o konkrétní data, termíny, ovšem musíme vzít potaz i zájmy průmyslu, odvětví, musíme být schopni vyvíjet, tato vozidla. Pokud jde o dvoukolová vozidla, tam se potýkají s hospodářskou krizí, která není jednoduchá. Vím, že celé odvětví se snaží zabývat touto problematikou společně s námi. A musíme zjistit, zda bychom mohli nějakým způsobem objasnit eh, i požadavky, které se dotýkají eura 3, 4 a 5, tak aby většina na straně komise i Evropského parlamentu šla jedním směrem. A poté druhá záležitost, paní Westphal, pokud je o OBD a skútry. OBD by mohly hrát zásadní roli u těchto skútrů, protože protože jsou tam přísnější požadavky, pokud jde o motory. Ovšem, řekněme, že by to byl skútr za 1200. Samozřejmě, že tam můžete do toho dodat ještě nějaké další zařízení přídavné v hodnotě 400 nebo eh, několik dalších stovek eur, dále to je prstní systém a tak dále. Nesmíme samozřejmě přeceňovat výhody, nesmíme podceňovat výhody těchto systémů. Mladí lidé mohou přijít do život právě když jezdí na skulpturu, který má úžasný ABS systém, pokud ovšem nevědí, jakým způsobem by měli používat tento toto vozidlo. Samozřejmě, že je zde i lidský faktor, který představuje asi 75 příčin veškerých nehod. Samozřejmě, že se budeme zabývat i eh, tím, jak eh, oddělení, které na komisi, jakým způsobem oni se dívají na celou problematiku. Ovšem, tyto systémy, a to bych chtěla říct si velice jasně, jsou čím dál tím levnější. Hovořili jsme s Boschem, hovořili jsme s Harley Davidsonem o jejich systémech ABS, v jejich vozidlech, čili už to není záležitost, um, která by jim přinášela vše, řekněme 600 eur zisku a tak dále. Prostě lidé hovoří, ano, chceme mít tento systém ABS v našem vozidle, protože to prostě stojí jenom 80 eur. Ovšem, jakmile chcete, aby to bylo zakomponováno přímo do vozidla, tak to může znamenat několik stovek eur. Na to nesmíme zapomínat. Ovšem samozřejmě, že paní Vestálová má pravdu, pokud jde o OBD, emise, systém Brest a nyní paní Rule. Paní Rule s tím určitě souhlasí. A dále jsou to elektromobily. My už jsme hovořili s um, zainteresovanými stranami, hovořili jsme s jednotlivými odvětvími, producenty, komisí a producenti těchto elektrovozidel se samozřejmě zabývají analýzou nákladů a užitku, ovšem tyto elektrovozidla prostě mohou dosáhnout veliké rychlosti, ať už jsou to mladí lidé nebo starší občané, kteří jedou rychlosti 45 kilometrů bez helmy, tak samozřejmě, že v tomto ohledu musíme vytvořit určitá omezení, určité limity. Ovšem samozřejmě, že i o této problematice hovoříme se zúčastněnými zainteresovanými stranami. A dále jsou to dvoukolová, tříkolová vozidla, na čtyřkolky. Já v této oblasti souhlasím s paní kolegyní, s paní Růle. I v této oblasti elektromobilů potřebujeme vzít potaz technické dovednosti, pokud jde o omezení v oblasti hmotnosti, tam bychom ovšem se tomu ještě měli věnovat, protože například stávající systém, akumulátory, ty jsou nesmírně těžké bude-li někdo schopen přijít s, nějakou, s nějakým menším akumulátorem nebo lehčím akumulátorem, tak uvidíte, jakým způsobem se ten vývoj bude ubývat velice rychle, podle mého názoru. Všem elektrovozidla, ty jsou podle mého názoru mm, těžší 800 kilo, to velice to si myslím, že vidíme velice často a prostě ale kategorii nemůžeme využívat na posidla typu M. Právě proto se tomu musíme ještě věnovat a souhlasím v tomto ohledu i s paní kolegyně Rulerovou. Ten technický rozvoj této oblasti. Nesmíme na něj zapomínat, měli bychom zde ponechat určitě manévrovací pole. Pokud je o 65, Máme kolegu Ruleho, kolegyni Rulbou, čili já to tady nebudu nějak, nějak, je to pro mě opravdu trošku obtížné to rozlišit, tak já nevím, jak, jak jim budeme říkat. Čili, ano, to jsou ta vozidla pro přepravu zboží, hovoří jsme i s piačem, potřebujeme uh, trochu více času v této oblasti, samozřejmě, protože to jsou vozidla, která převážejí náklad, je to asi 750 kg, uvedených ovšem, to je problém, jakmile by se to dotýkalo vozidel M kategorie. A poté je to pan Toim Mandes, který se zabýval pozměňovacím návrhem 50, tam by se to mělo týkat sportovních vozidel, terénních, ale i silničních. Nemělo by to být ovšem omezeno pouze na požadavky, které se dotýkají těch blokovacích systémů. Tato vozidla by se mohla využívat i pro sportovní účely a neměli bychom. To znamená, máme zde určitá omezení, která platí pro sportovní vozidla. Myslím si, že zde bude muset nalézt ještě trochu odlišné řešení. A pokud jde o tu viditelnost ze strany, aby řidič měl možnost vidět motocykly, tak zde. Hmm, mně se to sice moc nelíbí, ovšem chápu to. Já osobně bych například nechtěl hmm, samozřejmě zacházet do nějakých přehnaných detailů, ovšem samozřejmě ta viditelnost je důležitá. A dále je to mm, určitá uniformnost, jednotnost, nabíjení elektromobil a tak dále. Piačo možná přijde s, nějaký, s nějakým zařízením A, Yamaha bude mít typ zařízení B, další výrobce bude mít napájecí zařízení typu Z, čili ano, tam by mohl být problém samozřejmě načeká ještě vývoj v této oblasti. Dále no, ta technická, technický přeskum jednou za pět let. Vidím se pozměňovací návrh, který to navrhuje. Já bych asi nehlasoval pro takové pozměňovací návrhy. Většina motorkářů nebo těch, kteří jezdí na skútru, prostě pravidelně navštěvuje servis A pan Šváb, vaše poznámka reagovala na připomínku, které už jsem se věnoval, to byly body paní Vestválové a paní Růle. Výbor Tram má připravené stanovisko OBD a AB systému, to znamená, to je z mé strany asi vše. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 20. června. A přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání. integrita a transparentnost trhu s energií. Budeme hlasovat, takže budete potřebovat své hlasovací karty a já dám slovo zpravodajovi panu Rafal Drzakovskému. Dámy a pánové, jen velmi stručně připravili jsme stanovisko k integritě a transparentnosti trhu s energií. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Eh, velmi stručně, na začátku jsme se museli rozhodnout, zda Eh, co tedy v tom stanovisku chceme mít. My jsme se rozhodli o omezeném eh, jak se rozsahu, je to stanovisko a vzali jsme tedy, podívali jsme se na to pouze z hlediska vnitřního trhu. Stanovili jsme si následující tři úkoly. Za prvé vysvětlit lépe, proč to tedy děláme, nejde to jen o transparentnost trhu, ale také o spotřebitele, tak aby ceny energií klesly. Uvedli jsme zde některé konkrétní body týkající se eh, spotřebitelů, například při rozhodování o sankcí by se mělo zohlednit také škoda způsobená spotřebitelům. Také jsme zohlednili další důležité body související se uh, trhem s energií, které se tedy zabývaly eh, tím, abychom zohlednili priority našeho výboru, aby to bylo jasně řečeno, že tato regulace směřuje k mm, tedy výhodám pro spotřebitele. Za druhé jsme se pokusili eh, Hovořit tady, hovořili jsme o delegovaných aktech a té přenesené pravomoci. Eh, my máme dohodu podepsanou mezi třemi institucemi, takže tu máme posílenou eh, pravomoc. My nechceme, abychom na konci toho hm, vytváření aktu v přenesené pravomoci pouze mohli říci ano nebo ne. Chceme být konzultováni a chceme mít tedy nějaký možnost ovlivnit, jak ty akty budou vypadat. A za třetí jsme se vyjadřovali tu k sankcím. K tomu jsme připravili několik pozměňovacích návrhů kompromisní. Ehm, nechceme totiž, aby si provozovatel vybíral eh, stát, ve kterém bude provozovat svou činnost na základě toho, kde jsou minimální sankce, takže navrhujeme harmonizovaný systém sankcí, pokud by to eh, pokud by tedy Evropská komise zjistila, že eh, k takovému Eh, výběru zemí podle výše sankcí opravdu dochází. Máme celou řadu pozměňovacích eh, návrhů. Většinu z nich jsme tedy eh, do toho stanoviska zahrnuli. Já doufám, že to hlasování tedy proběhne hladce. Ještě jednou dovolte, abych všem poděkoval, všem politickým stranám a stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Také díky za eh, konzultace eh, se dalšími výbory, výbor pro obchod. A eh, ti nám tedy řekli, že mm, závěry tohoto naše stanoviska zahrnou do své zprávy. Děkuji. A myslím, že tedy můžeme přejít k hlasování. Takže nejprve článek 1, odstavec 1, podzněvací návrh 40, eh, eh, který předkládá Claude Turmes. Pro, proti, eh, Hlasujeme. Zaznamenali jste to, prosím, kolegové? EPP nehlasovala, takže budeme mm, opakovat. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se hlasování. Takže se mi zdá, že to bylo eh, zamítnuto, ale zkontrolujeme to ještě. Takže pozměňovací návrh číslo 40. Ukončuji hlasování a je to zamítnuto jedním hlasem o jeden hlas více. Pozměňovací návrh číslo 41. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh 7 ke článku 2. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijímá se. Pozměňovací návrh 8. Pro, proti, zdržuje se hlasování, přijímá se. Pozměňovací návrh 42. Pro, pardon, 43 proti, zdržuje se hlasování. Děkuji, přijímá se. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržuje se hlasování. Taky ti připadá, eh, tak vám připadá, pane kolego, že to bylo schváleno, takže zkontrolujeme to pro jistotu. Nejsem si úplně jistá. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Asi jsem se opravdu pořádně nerozhledla, takže schvaluje se. Pozměňovací návrh 10 pro Proti? Zdržuje se hlasování, přijímá se. 11. Pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. Budeme pokračovat pozměňovacím návrhem číslo 12, který předkládal pan zpravodaj. Pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. Číslo 44, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. Eh, dále článek 4, pozměňovací návrh 45, který předložil pan Manders. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? A tohle si zkontrolujeme. Zahajuji hlasování ke pozměňovacímu návrhu číslo 45. Končím hlasování a je to zamítnuto. Teď pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? opět si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme to jednomyslné přijetí. Vaše předsedající asi má něco mm, se zrakem. Pozměňovací eh, návrh číslo 46, který předkládal pan Claude Turms, Kdo je pro? proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Číslo 47, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování. Toto si myslím, budeme opravdu muset ověřit. Eh, Zahají hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 51 pro, proti, zdržuje se hlasování, přijímá se. Číslo 14, eh, pardon, eh, ten eh, přeskočíme, číslo 52. Kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijímá se. Číslo 15 bylo staženo, takže 53, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijímá se. Číslo 48. 48, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Číslo 49, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Pardon, toto si eh, zkontrolujeme. Zahoj hlasování k návrhu 49. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Takže teď je návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. Článek 7, pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Schvaluje se. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijímá se. Článek 8. Osmi, eh, pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, přijímá se. Teď jdeme k článku 9, mm, kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, přijímá se. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? zdržuje se hlasování, zamítnuto. 57, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, proti, schvaluje se. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro, proti, Zdržuje se hlasování. Já mám pocit, že to bylo zamítnuto. Článek 15, pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování zamítnuto. Článek 16, pozměňovací návrh 61. Přijato? Bylo to schváleno? k 21 nebo 61, 21. Takže 21 si ověříme, hlasujeme. Končím hlasování a opravdu je to přijato. Mm-hmm. a už nevím, co mám na to říct. Pozměňovací návrh číslo 61. Pro, proti, zdržuje se hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijato. Pak jdeme k vodním ustanovením. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. Kompromisní návrh eh, číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. Eh, trojka byla stažena, dva, takže 29, zde máme dílčí hlasování část první. Tady hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování. Zdá se, že zamítnuto. Chcete si to ověřit? Ne, takže můžeme přejít ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Zamítnuto. Číslo 31. Tam je ústní pozměňovací návrh. Takže tady máme eh, tedy 31 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování přijato. Eh, kompromisní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijato. Úvodní ustanovení 15, pozměňovací na 34, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, přijato. Pozměňovací na 36, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítnuto. Číslo 35, kdo je pro, proti, Zdržel se hlasování. Přijato. Číslo 37. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Um, myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme si to. Takže pozměňovací návrh 37. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Velmi jasnou většinou. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Přijato. A konečné hlasování to bude elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zpráva byla přijata. Takže děkuji a gratuluji. Takže teď přejdeme k bodu 6, kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Tady dám slovo paní Hanzlíkové. Prosím, paní Hanzlíková. Paní Hanzlíková, prosím. Eh, vážení kolegové, omlouvám se. Promiňte. Eh, dovolte, mohu promluvit. Eh, děkuji vám. Děkuji, kolegové. Eh, tato eh, směrnice je velmi eh, důležitá. Směrnice SEVESO je velmi důležitá pro prevenci závažných havárií. Změny v této směrnici jsou nutné z toho důvodu, Eh, že je potřeba tedy změnit eh, klasifikaci a označování nebezpečných eh, látek a směsí. A já bych na toto tedy chtěla upozornit. Je to tedy není vhodné, aby se úplně měnil celkový přístup k této směrnici seveso. byla doplněna celá řada ustanovení, já s nimi plně souhlasím, patří mezi ně i například eh, řízení přístupu občanů a jejich eh, jak se, a eh, přístup ke spravedlnosti k podávání zpráv o těchto závažných haváriích. Já velmi vítám zjednodušení podávání zpráv a výměny informací v mm, případě různých tedy zúčastněných stran. Pokud jde o ty změny, které ve své zprávě navrhují, tak jsou to především změny ve dvou oblastech. Za prvé je to změna v příloze 1 a za druhé se to týká informací dostupných veřejnosti. Komise navrhuje změny v příloze 1 Eh, formou eh, aktu přenesené pravomoci. To by mohlo vést eh, k jaksi zavádění nových látek a také k vypouštění látek, vyškrtávání látek z této směrnice. Tato příloha je velmi důležitá, protože se v ní uvádí seznam těch látek a také limitních hodnot. A za druhé, se tu také uvádí eh, počet eh, provozovatelů v souladu s VESO 2. Domnívám se, že příloha 1 i příloha 7, kde se hovoří o odchylkách eh, v souladu s článkem 4, by měly být nahrazeny legislativ, řádným legislativním postupem či pozměňovány eh, řádným legislativním postupem. Pokud jde o přílohu 1, zazněly během eh, debat v našem výboru také hlasy, které navrhovaly eh, vypuštění či vložení některých nebezpečných látek z tohoto seznamu. Pokud se podíváme na obsah přílohy 1, tak to je podle mého názoru úkol pro výbor Envy. Ani já, ani výbor IMCO nemáme potřebné odborné znalosti pro to, abychom rozhodovali o tom, zda konkrétní látka by měla být uvedena v tomto seznamu nebezpečných látek v příloze 1. Můj návrh se z tohoto důvodu tedy zabývá pouze eh, postupy, kterým se tento seznam může měnit, nikoli v eh, konkrétními látkami na tomto seznamu. Pokud jde o zveřejňování informací, tak se domnívám, že kromě povinnosti informovat veřejnost je také důležité eh, zabývat se kvalitou a způsobem, jakým jsou tyto informace šířeny či distribuovány a zveřejňovány. Mělo by to být způsobem, který bude pro občany jasně srozumitelný, tak aby to nedocházelo eh, k žádným nedorozuměním a aby eh, také v případě eh, opravdu velkých havárií nedocházelo k panice. Občané musí mít přesné informace nejen tedy eh, hodně informací, nejde to pouze o kvantitu, ale také o to, aby to byly informace, které jsou pro ty občany vhodné. tak aby se ty informace například dostaly do nemocnic, škol a dalších veřejných institucí. K tomu návrhu Evropské komise zde také uvádíme, že by to měl být otevřenější způsob informování veřejnosti. Vzhledem k tomu, že mm, tu mohou existovat určité prvky důvěrnosti a že některé ty informace eh, mohou souviset eh, s duševními eh, právy, s právy duševního vlastnictví, tak se domníváme, že by se například měla podávat čtyřletá zpráva o všech haváriích, ke kterým došlo, včetně informací o dopadu, který tyto havárie eh, tedy mají na fungování této směrnice. Takže to jsou ty hlavní věci, které jsem eh, zde chtěla zmínit. 21. června 12 hodin je eh, termín pro podávání mm, pozměňovacích návrhů a hlasovat by se mělo v červenci. A teď se budu těšit tedy na vaše reakce a připomínky. E, děkuji a teď dám slovo stínovým zpravodajům. A první je paní Perez, prosím. E, děkuji, paní předsedající. Nejprve mi dovolte, abych pogratulovala Eh, paní Hanslikové za vynikající práci, kterou odvedla na vypracování tohoto dokumentu. Souhlasím, že by opravdu pro komisi bylo, eh, aby bylo vhodné, teda, aby komise zrevidovala ten první návrh. Pokud jde o ten eh, postup, zde souhlasím se paní zpravodajkou, o tom jsme tedy hovořili již v dubnu. Domníváme se, že modifikace toho, té přílohy číslo jedna by neměly být ponechány na eh, aktech přenesené pravomoci. V, tuto, v této věci tato věc by tedy měla podléhat řádnému legislativnímu postupu a já souhlasím se s paní zpravodajkou také, pokud jde o přístup k informacím, především tedy, aby informace byly dostupné těm, kterých eh, se ta havárie přímo týká, a to v přeshraničním měřítku. Domnívám se, že bychom měli také podrobněji hovořit o potřebě spolupracovat eh, se eh, tedy s pracovníky místních úřadů na prevenci těchto havárií a podávání těchto informací. Tyto informace by měly být neustále aktuální. Souhlasím také s paní mm, zpravodajkou, pokud jde o vypracování eh, zprávy komisí, eh, ve které se budou schrnovat jaksi informace o všech haváriích, ke kterým došlo na území Evropské unie a také o eh, dopadu těchto havárií jaksi na fungování Eh, současné směrnice. Mám trošku eh, obavy či nesouhlasím, pokud je o tu navrhovanou periodicitu. Myslím, že taková zpráva by se měla vypracovat po každé havárii, především při haváriích, které mají přeshraniční eh, dopady. Budeme to mít tedy doporučení eh, také, která umožní prevence dalších havárií. Takže dovolte, abych ještě jednou poděkovala paní Hanzlíkové. My za naši skupinu budeme předkládat některé pozměňovací návrhy. Děkuji. Dále tu mám za Alde pana Holzmana. Eh, děkuji mm, panu, jménem svých eh, kolegů, ne všichni zde mohou být, mi dovolte několik poznámek. Paní Paronová si mm, přeje tedy pogratulovat paní zpravodajce za vynikající práce. ALDE podporuje změny, které paní zpravodajka navrhuje k příloze 2 a 7. Zde by se změny měly eh, zde by tedy změny měly probíhat eh, řádným legislativním procesem Eh, souhlasíme také s návrhy týkající se veřej, informování veřejnosti. Paní Paranová také navrhuje sníže některých limitních eh, hodnot, ale eh, domnívá se, že tento dokument jak si toto otázku neřeší dostatečně, protože by zde mohlo vznikat nebezpečí pro životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud jde o některé konkrétní látky, u těch není jasné, na jakém vědeckém základě se e, na tento seznam dostali, takže to vzniká podezření, že to jsou jaksi spíše politicky motivované limity, například u dioxinů, tam ty vědecké poznatky nijak nemotivují to, co se v té směrnici uvádí. Některé e, látky e, také nejsou uvedeny na seznamu jako e, toxické, ale je u nich požadováno, aby byly označeny jako toxické. Také je třeba eh, podle paní Paranové zvážit eh, zavedení látek, které mají jaksi dlouhodobé či eh, opožděné důsledky. Je nutné aby eh, tato legislativa také byla sladěna s legislativou v oblasti životního prostředí. Děkujeme za to, že jste vystoupil za paní Parvánovou, která byla stínovou zpravodajkou. A nyní poprosíme další kolegyni. Děkuji za slovo. Já jsem v podstatě se ptala posledně, zda je to iniciativa výboru Envy. Podle mého názoru tento návrh paní Hanzlikové je opravdu velice dobrý, zaměřuje se na kompetence našeho výboru a já si myslím, že to představuje opravdu velice dobrý doplněk návrhu, který přichází z komise. Myslím si, že ten způsob, kterým kolegyně zdůrazňuje veškeré informace, nebo teda práva na informace, na požadavky v této oblasti, to je zásadní pro ochranu spotřebitele, nebo to, že se zabývá lepší legislativou, tím, jakým způsobem budeme postupovat v oblasti aktů přenesené pravomoci, to je pozitivní. Ráda bych ovšem si rovněž vyslechla názory komise. Myslím si, že je to velice dobrý výsledek vylepšení jejich návrhu, proto bych ráda slyšela jejich názor. Souhlasí s tím, jinak obecně bych ráda poděkovala za kvalitní práci. A já myslím, že uvidíme, jak se to bude ve výboru dále vyvíjet. Děkuji. Děkujeme paní Rule. Mě by zajímalo, jestli se chce vyjádřit skupina GUE. Nevidím stínového zpravodaje. Nikoli. Takže se vyslechneme komisi. Předávám slovo Kristoferu Ellerovi. Yes, thank you. Uh... Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Chtěli bychom velice uvítat tento zájem výboru o náš návrh. V podstatě je to směrnice, která se dotýká bezpečnosti jednotlivců a také ochrany lidí. A to je nesmírně důležité téma. Přeskum této směrnice byl zahájen kvůli změnám v chemické klasifikaci, která byla schválena na mezinárodní úrovni a implementována v evropském právu. A my musíme sladit tuto směrnici s legislativou týkající se chemikálií, eh, tak aby celý systém fungoval poté, co eh, se celý systém organizace chemikálií změní v roce 2015. Souhlasíme a s tím, na co klade důraz zpravodajka, stejně tak jako stínoví zpravodajové, kteří se dnes vyjádřili. Jedná se o přístup k informacím. Pokud chceme předcházet nehodám, Potřebujeme transparentnost a to je naprosto zásadní pro efektivitu této směrnice. Je zásadní, aby lidé byli dobře informováni o tom, jaká existují nebezpečí a jak by se lidé měli chovat v případě nebezpečí. Takže všem děkujeme, všem, kteří se účastnili práce na této zprávě, děkujeme. Děkujeme za podporu pro náš návrh. Souhlasíme s tím, že by informace měly být dostupné. Část z těchto informací by měla být dostupná na internetu. Když má někdo nehodu, měl by mít možnost eh, mít okamžitý přístup k informacím, které třeba zapomněl, které dostal před delší dobou je třeba, aby měl rychlou možnost získat informace. Jediný způsob, jak to dnes udělat, je prostřednictvím internetu. Další detailnější informace by eh, také měly být dostupné na požádání, nicméně my si myslíme, že eh, informace na internetu jsou eh, zásadní, měly by být jednoduché, snadno pochopitelné a, a tak dále. Myslím si, že ta formulace zpravodaje je velice dobrá. Pokud jde o oblast působnosti a aktiv přenesené pravomoci, já bych stručně vysvětlil přístup, který jsme navrhli. Je pro celý systém nesmírně důležitý. Máme evropskou legislativu týkající se klasifikace označování a balení chemikálií. Využívá ehm, informací týkajících se v informací z legislativy o klasifikaci chemikálií. A ve chvíli, kdy se chemikálie klasifikují podle této legislativy, a poté, pokud e, má chemikálie určité charakteristiky, například, e, že je toxická, musí se to brát v potaz. Tato rozhodnutí klasifikace chemikálií vychází z technických informací a Klasifikace probíhá regulatorním postupem s, e, s kontrolou a podle Lisabonu. Je to postup, který by měl být převeden v aktiv přenesené pravomoci. Existují příklady, případy, kdy e, chemikálie mohou být klasifikovány určitým způsobem podle svých e, vlastností. Nicméně to nemusí mít vliv na eh, nebezpečí havárie. Pokud se podíváme na část 3 přílohy 1, vidíme, že zde nehovoříme o tom, že by se směrnice neměla eh, vztahovat na eh, některé chemikálie, ale že je třeba definovat, za jakých podmínek dané látky budou spadat pod směrnici a za jakých podmínek nikoli protože za dobře definovaných kritérií a můžeme říci, že neexistuje žádné nebezpečí závažné havárie. Zde je třeba být opatrný. Pokud budeme používat pouze ty eh, vlastnosti látek v této směrnici, může nastat situace, eh, kdy klasifikace s ohledem na vlastnosti chemikálií prostřednictvím komitologie nebude odpovídat eh, potenciálu nebezpečí závažných havárií. Samozřejmě chápeme otázky parlamentu, pokud jde o prosazování kompetencí komise eh, a aktiv přenesené pravomoci. My jsme předložili přílohu 4, tam se stanovují kritéria. A nyní spolupracujeme s odborníky, snažíme se vypracovat dále tato kritéria, abychom vyplnili přílohu 7. V parlamentu jsme viděli také některé dokumenty, které se soustředí právě na kritéria spíše než eh, podmínky, kdyby daná eh, látka byla projednávána v rámci aktů v přenesené pravomoci. Na závěr bych chtěl říci, že eh, vítáme posílení podávání zpráv, které navrhuje zpravodaj. Myslíme si, že když budeme mít informace, podávání informací o eh, menších nehodách, než jak je tomu nyní. Povede to k, lepšíma, k lepší praxi v celé Evropské unii. Eh, v článku 20 odstavec 4 eh, se říká, že komise vypracuje zprávu. My uh, úplně nechápeme, jestli cílem zpravodaje je eh, nějak rozšířit to, co pokrývá tato zpráva, nebo a eh, vytvořit eh, druhý cyklus podávání zpráv. Pokud by to tak bylo, komise by to považovala za trochu příliš náročné, protože my už jsme jedno podávání zpráv zahrnuli. A dále podávání zpráv po každé nehodě. Chtěl bych říci, že některé nehody jsou rozsáhlé, eh, jsou to závažné, velké nehody, ale mají omezený dopad. Máme asi 20 až 35 nehod, o kterých dostáváme zprávy každý rok. což ehm, zdá se, což eh, nás vede k tomu, že není nutné eh, podávat eh, zprávy ze strany komise po, každém, po každé havárii. Myslíme si, že by jednou za několik let souhrné informace, souhrné zprávy stačily. Mnohokrát děkuji za pozornost a těším se na vaše připomínky. Děkujeme mnohokrát. Paní Hanslik, chtěla byste to schrnout na závěr? Paní předsedající, vážení kolegové, mnohokrát děkuji za nesmírně zajímavou diskusi o zprávě, kterou jsem předložila. Vyslechla jsem si vás a vyvozuji z toho závěr, že máme společný postoj Myslím si, že se nám podaří vypracovat velice dobrý kompromis pro budoucnost této směrnice. Myslím si, že máme před sebou dobrý základ pro budoucnost. Děkuji za vaše připomínky a chtěla bych vám říci, že 21. června 12 hodin je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pokud jde o časový harmonogram, já budu pokračovat a hovořit o pozměňovacích návrzích se bude 11. července, hlasovat v IMKU se bude 12. července a v odpovědném výboru ENVY to se nás netýká, se bude hlasovat později a na plenárce by to mělo být v prosinci tohoto roku 2011. A jsme trochu napřed, ale paní Gebhardt zde je. Takže můžeme přejít k bodu 7 či 8 technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a změna nařízení číslo 924 lomeno 2009. Předávám slovo zpravodajce paní Evelyn Gebhardt. Děkuji, paní předsedající. Jedná se o stanovisko pro výbor pro hospodářské a měnové záležitosti. Jde o to, jak se bude organizovat systém SEPA. A kdy by eh, tento způsob měl být jediným systémem převodu peněz v členských státech. Hlavní otázka byla, zda a ty návrhy, které Evropská komise eh, nepřevzala, zase budeme snažit je prosazovat. Eh, jednalo se o tom, zda eh, současné systémy a SEPA by měly fungovat paralelně. Já jsem nad tím přemýšlela a podobně jako Evropská komise jsem dospěla k závěru, že bychom měli stanovit konečný termín zavedení SEPy, protože máme vnitřní trh, snažíme se ho vytvářet, máme také prostor, kde se platí eurem. A v tomto prostoru bychom neměli mít celou řadu různých eh, systémů, platebních systémů. Je třeba, abychom měli jednotný platební systém, takže časem by bylo eh, dobré, aby se tyto systémy harmonizovaly, jak jen to bude možné. Takže to byla první otázka, na kterou jsem musela odpovědět. A druhá otázka se týkala toho, v jakém časovém horizontu aby to mělo být realizováno, v jakém časovém horizontu by se mělo přejít na SEPu. A na veřejnosti k tomu probíhají četné diskuze, také mezi ochránci práv spotřebitelů. A hovoří se také o tom, v zásadě, zda by se mělo stanovit stejné datum pro úhrady a pro další platební služby já jsem si to připravila v angličtině, teď si nemohu vzpomenout, jak se to řekne v Němčině. A jedná se o inkasa. Zda tedy bude stejný časový horizont pro úhrady a inkasa. Já jsem vypravovala, pozně, připravila pozněcí návrhy. V prvním návrhu, návrhu jsem měla stejné datum. Poté jsem se nad tím ale znovu e, zamyslela a došla k závěru, že úhrady a inkasa jsou rozdílné systémy. A především ta potřeba ochrany spotřebitele je zde velká. U úhrad to není takový problém, tam sami uvedete své údaje do systému úhrad a údaje které jsou citlivé, nejsou automaticky předávány příjemci platby. To je zásadní pro ochranu údajů. A tak je možné tuto, tento systém zavést rychleji, než jak je tomu u inkas. A u inkas aby Inkasa mohla probíhat, je potřeba předat citlivé osobní údaje eh, dané osobě, aby toto inkaso mohlo být provedeno. A také zde zásadní otázka ochrany údajů a také otázka zpětné vysledovatelnosti ve chvíli, kdy dojde ke zneužití těchto údajů. To je extrémně citlivá otázka. A já jsem hovořila s bankami a dalšími zainteresovanými stranami a dozvěděla jsem se, že zde existují ještě určité rezervy, eh, pokud je o zajištění bezpečnosti. Z tohoto důvodu se domnívám já, stejně tak jako Evropská komise, eh, že by bylo dobré, abychom zde měli eh, dva, dva různé horizonty, dvě různé lhůty. To znamená, že úhrady by byly převedeny na SEPu rychleji než eh, inkasa, protože zde je zásadní otázka eh, eh, proveditelnosti, zabezpečení osobních údajů, vysledovatelnosti a členské státy potřebují více času pro převod inkas. Takže to byly ty dvě hlavní otázky u kterých jsme museli nalézt odpověď z pohledu ochrany spotřebitelů. Další otázka byla, co tedy uděláme s těmi lhůtami, které stanovila Evropská komise. Nad tím jsem také dlouho přemýšlela. S ohledem na to, že říkám ano, že bychom nakonec měli mít jednotný systém, Říkám také, že si spotřebitelé mějí postupně zvykat eh, na, mají no, postupně zvykat na nový systém, takže já navrhuji o dva roky více, než původně navrhovala Evropská komise. To znamená pro úhrady místo dvou let čtyři roky a pro inkasa místo tří let eh, pět let. Myslím si, že to je smysluplné. A tímto způsobem umožníme spotřebitelům, aby se aby se zvykli na nový systém. To byl důvod, který mě vedl k prodloužení těchto lhůt, k návrhu prodloužení těchto lhůt oproti tomu, co navrhla Evropská komise. Samozřejmě to má potom dopad na eh, povinnost eh, Evropské komise podávat zprávy, tato povinnost nebo ty lhuty pro to podávání zpráv eh, bude také prodloužen, budou také prodlouženy, protože eh, by jinak nebylo možné, aby to Evropská komise dělala dříve, než bude celý systém plně zaveden. A také bych chtěla upozornit na to, že Evropská komise navrhla přílohu, Tuto přílohu jsem eh, začlenila do článku, protože se jedná o velice citlivé otázky. Já vám hned řeknu, jaké číslo má tento pozměňovací návrh. Možná vás to překvapilo, že je zde jeden velice dlouhý pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh je tak dlouhý, protože eh, právě začlenuje jednotlivé části přílohy. Jedná se o pozměňovací návrh číslo 7. A zde jsou stanoveny zásadní technické požadavky pro inkasa a úhrady. A jde zde také o využití eh, identifikace platebních účtů, o platební postupy, o převody prostředků. Jsou to tedy technické otázky, ale tyto otázky se dotýkají eh, jednotlivců. A z tohoto důvodu se domnívám, že by tyto otázky neměly být řešeny v příloze, jak to navrhuje Evropská komise. tak, aby to komise pak mohla sama měnit. Nicméně tyto otázky by měly být přímo v hlavní části textu, protože jsou to otázky, které by se měly řešit také z politického hlediska. Myslím, že je to pochopitelné. V pozměňovacím návrhu 26. Ne, nikoli, říká zpravodajka pozměňovacím návrhu 31 se jedná o něco, na co bych chtěla poukázat. Už jsem to zmínila. Jde zde o to, jaké údaje při úhradách jsou předávány tomu, kdo peníze dostává, příjemci platby. Evropská komise stanovila, že by mělo být předáváno jméno plátce a nebo číslo IBAN účtu plátce. Já se domnívám, že to je velice citlivá otázka a že e, není nutné, aby příjemce platby tyto údaje měl, protože to jsou citlivé údaje. Takže by mělo stačit jméno plátce, případně místo e, platby, ale to číslo i bandy předáváno být nemělo, protože to je citlivé, citlivý údaj. Takže e, to je jeden z návrhů, které předkládám. A ještě poslední bod se týká toho, co se stává e, s tím, když nějaká platba neproběhne, jak se peníze dostávají zpátky. A v této souvislosti u těch zpětných transakcí je pro mě nesmírně důležité to, jaké náklady mohou být plátci účtovány. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu 12 se snažím tuto věc vyjasnit a říkám, že a plátci nemohou být účtovány žádné náklady za zpětnou platbu které by vedly eh, k tomu, že eh, zákazníkův účet půjde do mínusu. A u pozměňovacího návrhu 13 Hovořím o případu, kdy eh, plátce není odpovědný za to, že platba nemohla proběhnout. Když je nějaký, systém v banko, když nějaký problém v bankovním systému, je nesmysl, aby plátce musel platit za to, že platba neproběhla. Naopak eh, ti, kteří způsobili daný problém, by měli nést náklady za neproběhnutí platby. Myslím si, že to je eh, rozumné doplnění návrhu Evropské komise. To byly hlavní body, které jsem předložila ve svých pozměňovacích návrzích a já se těším na reakce kolegů a kolegyň a těším se také na pozměňovací návrhy, které musí být předloženy už během dvou dnů. Z toho důvodu minulý týden, eh, když eh, byl k dispozici překlad, jsem přeposlala celý text eh, stíňovým zpravodajům, tak aby se mohli včas připravit a aby je text nepřekvapil, protože Myslím, že pro IMKO je důležité, aby zde vypracovalo eh, rozumné stanovisko pro výbor Ekon. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme kolegyni. První reakce EPP, pan Busutil. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval paní Kepartové za její stanovisko. Já se omezím ve svém příspěvku na jeden hlavní bod a to je ta lhůta. Ovšem rád bych začal tím, že je to nesmírně důležitá legislativa v zájmu našich spotřebitelů, samozřejmě i podniků, proto doufám, že v našem stanovisku budeme schopni přijít s tímto přidaným vstupem ze strany našeho výboru IMCO pro naše kolegy z Ekonu k jejich zprávě. K nejdůležitějším bodům patří podle mého názoru ten konečný termín, ta lhůta, protože já jsem to pochopil tak, že zpravodaj v Ekonu, což je gestorský výbor, nám říká, že bychom tam měli ten konečný termín, tu lhůtu dát eh, za dva roky, to znamená na ukončení tohoto projektu a já v tom vidím hodně pozitiv, abychom měli takový konečný termín k dispozici a zároveň, aby to bylo opravdu období co možná nejkratší. Proč? Protože chceme, aby tento projekt už jednou proždy byl dokončen. Velice dlouho jsme zde viděli různé skluzy a čím dříve to bude fungovat, práva, tím dříve spotřebitelé i podniky budou moci těžit z výhod vnitřního trhu. Pochopili jsem to správně, tak naše stanovisko, naše zpravodajka, paní Kepartová, by chtěla, by chtěla z těchto dvou let eh, tuto lhůtu prodloužit na tři roky v případě úhrad a na čtyři roky v případě případě inkas. Já mm, si nejsem úplně jistý mm, tím, proč bychom to měli udělat. Z těch dvou na tři roky to prodloužení, to si myslím, že je opravdu nesmírně dlouhá lhůta. Já jsem se věnoval této problematice, bylo mi to přiděleno po té první výměně názoru v loňském roce, proto samozřejmě předpokládám, že paní Gepartová um, možná ještě ovšem nevěděl všechny informace informací, proto jim um, mm, umožňuji to, aby mě přesvědčila o tom, že je to správné. Ovšem já i po dalším přečtení tohoto dokumentu bych rád podpořil hlavního zpravodaje gestorského výboru, protože si myslím, že bychom měli opravdu se snažit prosadit tento projekt zájmu našich spotřebitelů i podniků, co možná nejdříve. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, jsem otevřený a nechávám to na naší navrhovatelce, aby mě přesvědčila o opaku. Děkuji. Děkujeme. Říká paní předsedkyně a nyní za ALDE pan Ole Schmidt, prosím. Děkuji za slovo. Rád bych rovněž poděkoval za tento návrh stanoviska paní Gebhardtové. Já to, co jsem chtěla říci, už v podstatě řekl pan Busutil, omlouvám se za výslovnost, říká pan Schmidt, omlouvám se, já jsem zmínil jméno kolegy jiného kolegy. Já se totiž domnívám, že to je opravdu zásadní pro malé a středně velké podniky, pro podnikání, pro spotřebitele. My prostě se nesmíme způsobovat nějaký další sklus, myslím si. Možná mě přesvědčíte, paní zpravodajko, ale nejsem si jistý, protože já jsem pesimista. Nevidím v tom žádný užitek, v tom odložení, to je můj hlavní argument proti. Doufám, že se nám povede dosáhnout nějakého konsenzu v tomto ohledu. A ještě jedna věc. Pravděpodobně podobně. Tam budou mít nějaké pozměňovací návrhy k zemi mimo eurozónu. A dále je to sedmička. dva, Já nevím, zda můj německý kolega s tím bude souhlasit, ovšem toto je výjimka, toto je vlastně určitá výjimka, určitě odklon z této oblasti, protože hlavní země, do které my například vyvážíme, je Německo a to není dobré ani pro malé a středně velké podniky, ani pro spotřebitele. Proto si myslím, že byste bychom měli postupovat velice opatrně, pokud budeme udělovat nějaké výjimky nebo řekněme nějaké specifické úlevy pro některé země, to je mm, jedna věc z mé strany a poté ještě, pokud jde o ten časový harmonogram. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A dále zde máme na seznamu další kolegyně. Paní Rule, já budu velice stručná, já nejsem stínová zpravodajka, neměla jsem také příležitost o tom hovořit s Paskalem Káfánem. E, nicméně mám e, pocit, že ten časový harmonogram je hodně taková německá záležitost nebo eh, my, eh, na nás je větší tlak ze strany veřejnosti. Já si myslím, že je potřeba se na tom domluvit uvnitř politických eh, skupin, takže já zde nejsem schopná reagovat, aniž bych o tom předem hovořila s Pascalem Kanfánem. Děkujeme. Zague. Pan de Jong je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych především řekl to, že jsem se snažil jaksi se nechat přesvědčit o tom harmonogramu. Navštívil jsem mnoho, zúčastnil jsem se mnoha schůzek, měl jsem rozsáhlé rozhovory s představiteli národních malých a středně velkých podniků. Všem nenašel jsem argument pro to odložení, právě proto podporuji pana Šmita i pana Busutela v této poznámce čili raději bych tam viděl ten původní návrh komise, nechci, aby došlo k dalšímu odložení. Dále si myslím, že to vytváří určité zmatení mezi spotřebiteli, malými a středně velkými podniky, protože my prostě musíme jít touto cestou, my jsme si toho vědomí a není to prostě až tak obtížné možná pro některé banky nebo některé země. Ano, ovšem obecně řečeno to není nějaká problematická oblast, dokonce já sám jsem trošku zmatem, protože vím, že máme evropský systém, národní systém, já vlastně nevím, který používat. Domnívám se, že není dobré, abychom odkládali mm, tyto záležitosti, které se týkají úhrad a inkas. Ovšem, i přesto bych rád vyjádřil podporu paní Gebhardové, její zprávě. To, co je opravdu pozitivní podle mého názoru, je poskytování správných řádných informací, pomoci občanům, ochrana soukromí, o které už se zmínila paní Gebhardová, čili to je opravdu něco, co podporujeme a zároveň naše malé a středně velké podniky předložily určité obavy a to zahrnou do pozměňovacích návrhů a to jsou inovační systémy, dokonce nad rámec toho, co máme k dispozici. Samozřejmě je zde internet, ovšem například telefonní, ehm, bankovnictví, mobilní a tak dále. Tyto systémy bychom neměli, bychom bránit rozvoji v těchto oblastech proto bych navrhovala několik změn, aby došlo k určitému objasnění. Prostě inovaci nesmíme bránit dohodou, které dospějeme. Měl by tam být ponechán prostor pro nové technologie a malé a středně velké podniky by chtěly být zastoupeny do těch národních struktur, které budou dohlížet nad těmito systémy. To si myslím, že je férový požadavek a proto předložím v tomto ohledu další pozměňovací návrh. Děkuji. Děkujeme. Paní Stěle je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodajce, naší navrhovatelce. Zaměřila bych se na poplatky. Já jsem ráda, že paní Gebardová se má 12, 13 jako pozměňovací návrh a především 15. A právě u 15 tam si myslím, paní Gepardová v podstatě položila tu otázku komisi, tam jsou záležitosti, které se dotýkají poplatků, jednotlivých transakcí. Já jsem členkou za Velkou Británii, to znamená, že poslanky za Velkou Británii a my nejsme součástí eurozóny. Já když dělám tyto poplatky, tak samozřejmě vidím, že jednotlivé instituce v Belgii a u nás mají jiné poplatky a dále pokud jde o elektronické převody, když se na to podíváme, zjišťuji, že v podstatě většinou spotřebitel musí platit tyto poplatky v když provádí tyto elektronické transfery, že je to opravdu disproporční, pokud jde o tyto poplatky o jejich výši a jelikož samozřejmě naším naší hlavní prací je zabývat se ochranou spotřebitelů, tak samozřejmě u těchto bychom si měli snažit o to, aby nebyly tyto mm, transakce vůbec poplatněny a pokud by teda musely být poplatněny, tak aby tam byly rovné podmínky. To znamená, že spotřebitel by jasně věděl v každé zemi, kolik by ho to stálo, ta konkrétní transakce. Proto jelikož náš výbor je zodpovědný za ochranu spotřebitele, pokud jde o poplatky, to je podle mého názoru opravdu zásadní klíčové a proto bych se chtěla zeptat komise, jaký výzkum provedla mezi jednotlivými členskými státy, mezi jednotlivými bankami, aby se opravdu podívala na možnost jednotného poplatku, nebo řekněme, zda, jakým způsobem je vůbec spotřebitel chráněn v tomto ohledu v současné době. Děkujeme. Pane Krojcmane, byste se chtěli ještě vyjádřit? Ano, děkuji. Ano, mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poukázat na eh, jednu věc. Nevím, jestli je možné to řešit na evropské úrovni nebo spíše na národní úrovni. Jedná se o Inkasa Bank. Já jsem hovořil s bankami a banky říkaly, že pokud by měly provádět kontroly každé platby individuálně, bylo by to velice problematické, protože by se jednalo o miliony takovýchto pladeb. A já se domnívám, že na základě dosavadních čísel eh, účtů by se mohl eh, problém řešit. A myslím si, že by bylo právě dobré, abychom měli ten delší, eh, to delší přechodné období, protože pokud budeme chtít přecházet z, mm, na nová čísla účtu, samozřejmě k tomu potřeba určitá technologie. A je důležité, abychom zde nevytvořili obrovskou byrokracii a která povede k tomu, že se celý systém bude dále komplikovat. Já bych byl rád, aby se to e, dalo nějak technicky e, vyřešit. A pokud budeme trvat na těch krátkých e, lhůtách, bude to pro banky velice problematické. Samozřejmě se jedná o nový postup, novou technologii. Pokud budeme mít novou Eh, nový kód banky, pokud budeme mít nové číslo účtu. Banky na to zkrátka budou potřebovat čas. Je to něco, eh, co by bylo možná šarmantně vyřešeno na evropské úrovni. Nicméně a svolení a k inkasu. To je něco, co je velice eh, zajímavé, protože to zjednodušuje eh, člověku život. Nicméně pokud eh, dám platbu, a, a zadáte tam špatné číslo, a potom o ty peníze můžete přijít, anebo to stojí skutečně hodně energie ty peníze získat zpět. Nicméně pokud um, je nějaký problém s inkasem v Německu, pokud si stěžujete, nemusíte nic prokazovat a peníze dostanete na své konto zpátky. Takže e, mně to připadá, že je to velice dobrý e, přístup a velice dobré pro spotřebitele. Nicméně, pokud e, se zmílíte v čísle při platbě, je komplikovanější získat eh, peníze zpět. Eh, takže já si myslím, že ehm, je potřeba dát eh, bankám dostatek času na to, aby si mohli, aby mohli přejít na ten nový systém číslování. Nehovoříme zde totiž o dvou, třech inkasech. Hovoříme zde o milionech dat. A z tohoto důvodu bychom se možná měli snažit eh, řešit tuto věc na evropské úrovni a poskytnout dostatečně dlouhé eh, přechodné lhůty. Jedná se totiž o eh, technický přechod na jiný systém. Pokud bychom to upravili na národní úrovni, banky by musely dlouho čekat na to, než se tedy tato věc projeví v národním právu a měly by Eh, přechodné období kratší. Eh, takže by možná bylo dobré, abychom eh, se snažili to upravit na evropské úrovni a tak umožnili bankám snažší přechod na nový systém. Mnohokrát děkuji a nyní předávám slovo zástupci Evropské komise z generálního ředitelství Markt, pan, pan Miller. Please. Mr. Kreutzmann just talked about... Pan Kreutzmann hovořil i o těch trvalých příkazech. Ovšem, já si myslím, že to je opravdu rozdíl. Možná bychom si měli objasnit trošku definice, hovoříme o inkase a tak dále, abychom zde nezaměňovali termíny. To je důležité. Děkuji. A nyní poprosíme pana Ulého a poté ještě stínový zpravodajové. Ne, takže poté to bude navrhovatelka stanoviska, čili nyní komise. Děkuji za slovo pouze několik poznámek za Evropskou komisi. Zaznělo zde mnoho poznámek, které se týkaly toho konečného data. To je v podstatě jeden z hlavních ustanovení tohoto návrhu na řízení. My jsme navrhovali opravdu ambiciozní nebo možná příliš ambiciozní lhůtu vzhledem k tomu, že SEPA transfery již byly zahájeny v lednu 2008 a pokud jde o inkaso, tak to bylo zavedeno v listopadu 2009. Tento systém SEPA je zde mnoho členských států, privátních, soukromých eh, provozovatelů, kteří již migrovali na systém SEPA. Ovšem je zde ještě mnoho členských států, operátorů, provozovatelů členských států, kteří prostě ještě vyčkávají a ta migrace tam probíhá pomalu. Evropská komise má pocit, že bychom neměli penalizovat ty členské státy, ty operátory nebo bankovní představitelé, kteří se prostě snažili a udělali, vešker, udělali všechno pro to, aby mohli migrovat na SEPu a udělali veškeré investice a tak dále. Či abychom udrželi tu hybnou sílu, tak proto jsme se rozhodli přijít s takovým velice ambiciózním datem, pokud jde o transfer na tyto systémy pladeb i úhrad. Proto jsme navrhovali ten jeden rok po přijetí Ehm, nařízení, pokud je o úhrady a dva roky u inkas. My si myslíme, že tyto, tato období jsou dostatečně dlouhá pro ty, kteří ještě zatím nezahájili veškerou práci, která je zapotřebí na migraci na systémy SEPA. Paní Gebhardová přišla s některými návrhy, změna přílohy nebo přesunutí části tohoto našeho textu do samotného textu. Ta příloha v podstatě představuje dvě sady ustanovení. Snažíme se jednak um, o ochranu spotřebitele, protože to budou nové platební produkty, protože ten, um, to nové inkaso, SEPA, to bude vlastně první přeshraniční systém, první nástroj v tomto ohledu, to bude nové pro některé členské státy, nebo alespoň pro spotřebitele v těchto členských státech. právě proto navrhujeme několik ustanovení k těm stávajícím pravidlům, které již toto odvětví má k dispozici, abychom vůbec oznámili tu um, záležitost, která se dotýká jednotlivých informací, další informací, dalších kontrol. To znamená, abychom zvýšili ochranu spotřebitele, nebo zároveň by mohli mít možnost omezit eh, inkasa um, některým věřitelům nebo zamezit těmto inkasům od určitých věřitelů a tak dále. A zároveň zde máme několik technických záležitostí, technické standardy, normy, které jsou vyvíjeny na mezinárodní úrovni, dále jsou to různé datové prvky, které musí být přenášeny mezi jednotlivými Ehm, částmi platebního řetězce. Myslíme si, že tyto technické prvky by měly být k dispozici v příloze. Jsou to prostě technické, nesmírně technické záležitosti a to se mm, může, může opravdu mm, bych to mohlo stížit inovace, to je další důležitý bod, o kterém jsme se zmínili v této rozpravě, čili chtěli jsme zachovat určitou pružnost, umožnit to, aby platby probíhaly moderním, inovativním způsobem, proto jsme se domnívali, že bylo lepší, aby tyto technické prvky byly zahrnuty v příloze a urychlili bychom tím ty změny technických požadavků, které jsou právě zahrnuty v příloze inovace. To je zásadní. My nechceme bránit inovaci tímto nařízením. Proto návrh komise přichází s různými výjimkami v tom prvním článku. Všem, když dochází k nějakým novým typům plateb, ať už jsou to internetové platby nebo mobilní platby, kdykoliv dochází k, k úhradě nebo k inkasu, tak ta část tohoto platebního nástroje by právě, nebo teda ta část, kterou by se, která by spadala do této oblasti, by měla být pokrytá tímto nařízením, pokud řekněme tam, mm, jak samozřejmě, mm, pokud mm, by tam docházelo pouze jenom k nějaké soutěži mezi jednotlivými institucemi, tak samozřejmě to by nebylo pokryto e, tímto nařízením, ovšem inovace, které jsou zásadní pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky, ty budou podporovány. A dále poslední bod, který se zabývá poplatky, náš návrh reaguje pouze na poplatky mezi bankami. mu říkáme interchange fee, to znamená, to jsou poplatky, které mohou být bilaterálně nebo multilaterálně mezi bankovními institucemi, platebními institucemi domluveny. To, co platí spotřebitel, to již je pokryto stávajícím nařízením o přeshraničních platbách, které bylo schváleno v roce 2001 a revidováno v roce 2009. Tam jsou zásady těch rovných poplatků, to znamená, že spotřebitel zaplatí stejný poplatek za domácí i přeshraniční transakci bez ohledu na to, zda hovoříme o úhradě nebo inkasu nebo platbě kartou. To již je regulováno, tam nejsou žádné rozdíly v poplaci, které platí spotřebitel. Na základě výzkumu či průzkumu, který jsme si provedli, tak to vidíme, že to vedlo k, snížení poplatků které ubalují banky na spotřebitele. Čili to znamená, že to, si, že to nebylo navýšeno na úroveň přeshraniční platby, ale naopak ta přeshraniční platba, poplatek za ní byl snížen na úroveň domácí platby a u většiny, eh, v mnoha státech je to dokonce bezplatný převod. My ovšem se snažíme reagovat na multilaterální aspekt toho eh, poplatku interchange, to znamená mezi, mezi bankami, který jde proti politice hospodářské soutěže, které jsou, mm, tak jak je to zahrnuto v návrhu jednotlivých ustanovení, právě proto navrhujeme zákaz těchto multilaterálních poplatků pro každé pro jednotlivé transakce. Občas by takový multilaterální systém mohl být odůvodnitelný u těch transakcí, které byly zamítnuty nebo které financovala pouze jedna banka, která je zapojená do této transakce, čili mm, netýká se to poplatků, které platí spotřebitel, protože, jak už jsem se to zmínil, to již je pokryto na evropské úrovni v jiné legislativě. Toto jsou veškeré poznámky z naší strany, paní předsedkyně. Jsem samozřejmě připraven odpovědět na jakékoliv další dotazy nebo i bilaterálně. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Dovolte, abych přivítala skupinu významných hostů. Je to skupina českých senátorů. Vítáme vás na zasedání výboru pro eh, vnitřní trh. Jsou to hosté paní eh, Rojtové. Naším dalším řečníkem je paní Gepartová. Prosím, chcete se vyjádřit k tomu, co zde zaznělo? Děkuji, paní předsedající. První připomínka. Moje pozměňovací návrhy k poplatkům za platby se týkají výhradně těch zpětných pladeb, navracení eh, neúspěšných pladeb A netýká se to toho, o čem hovořila Komose. Já jsem tehdy dělala stanovisko k tomu tématu v roce 2008-2009. Já bych jenom chtěla říci, že a to, co předložila Evropská komise, je velice složité a že by bylo možné to udělat trochu jednodušeji, ale o tom je možné dále diskutovat. Vážení kolegové, a já si myslím, že na celé řadě věcí se shodneme. Jak pan De Jong řekl, jde o to nebránit inovacím, nemít příliš mnoho výjimek. Pane eh, De Jong, eh, já jsem navrhla eh, přesně vyjmout tento, vymazat tento článek 7, protože tam je celá řada výjimek. Vy jste k tomu chtěl předložit pozměňovací návrh. Uvidíme, co bude možné s tím udělat. Nevím, co je možné udělat jiného, než to vyškrtnout. A myslím si, že jde o to, abychom věc zjednodušili. Pokud jde o prodloužení nebo neprodloužení těch lhůt pro aplikaci SEPA. Pokud jde o inkasa, navrhla jsem prodloužení o jeden rok, ze tří na čtyři roky. Evropská komise navrhla tři roky, já navrhuji čtyři roky. Nenavrhla jsem tedy o prodloužení o dva roky, ale jenom o jeden rok. Jsou různé důvody, které mě vedly k tomu, abych to navrhla tímto způsobem. Jedna věc je, že spolky pro ochranu spotřebitelů na evropské úrovni požadují, abychom systém SEPA i národní systémy nechali běžet paralelně, a to bez omezení. To by byla jedna možnost. Existuje celá řada spolků, kteří, eh, které říkají, že bychom to měli udělat hned. A já jsem eh, se zamýšlela nad tím, co by mohl být kompromis eh, mezi těmito různými požadavky a postojemi. Postoji. A pokud jde o úřady, komunální úřady mají obavy, že v té lhůtě, která se, eh, kterou požaduje Evropská komise, obávají se, že to nestihnou ten přechod. Já jsem si říkala, že e, prodloužení o jeden rok proti tomu, co požaduje Evropská komise, to není za stolik. Nepožadovala jsem e, milion let. Je to mělo by to umožnit e, odpovídajícím úřadům, aby změnili svůj software a své systémy. A já jsem jim chtěla dát možnost, aby bez problémů přešli na nový systém. A to je tedy důvod, proč navrhuji to prodloužení o jeden rok oproti tomu, co navrhla původně Evropská komise. Já nadále podporuji Evropskou komisi, pokud jde o různé lhůty pro úhrady a inkasa. Zdůvodnila to sama Evropská komise. Důvodem je to, že základní východiska, základní předpoklady jsou jiné a to musíme zohlednit. Ale samozřejmě o tom můžeme ještě dále diskutovat. Pokud jde o otázku pana Kreutzmana, to je samozřejmě důležitá věc já to také tak vnímám. Já jsem přemýšlela o předložení pozměňovacího návrhu, teď jsem ho nenašla, možná jsem na to zapomněla, ale eh, skutečně je to téma, které je nesmírně důležité. A eh, jde zde jak o trvalé příkazy, tak o inkasa, protože to jsou věci, které běží po určitou dobu a je třeba, aby tato inkasa, aby tyto trvalé příkla, příkazy, které už jsou zadané, aby zde nedošlo k problémům ve chvíli, kdy se bude přecházet na SEPu, aby se všechno nemuselo manuálně měnit. Já jsem nyní eh, změnila banku a vím, co to obnáší. Je potřeba, aby celá ta věc byla převedena automaticky. Já jsem se snažila nalézt ten pozměňovací návrh, o kterém jsem si myslela, že jsem ho předložila, ale zdá se, že jsem to neudělala, takže to udělám ještě jednou, ale samozřejmě vy také můžete předložit pozměňovací návrh, protože to je skutečně zásadní věc a je to něco, co musíme udělat pro naše spotřebitele. Myslím, že jsem tímto odpověděla krátce na otázky, které zde zazněly a velice se těším na pozměňovací návrhy a těším se také na schůzky se stínovými zpravodaji na kterých eh, se můžeme podívat na to, jak dosáhneme kompromisu, abychom na konci měli dobré stanovisko našeho výboru, které se bude především soustředit na témata ochrany spotřebitelů ochrany údajů. To jsou témata, která jsou pro mě nejdůležitější a u kterých musíme být skutečně především opatrní. Thank you, Madame Děkuji paní Gepardová za tato upřesnění. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 25. května 6 hodin večer. a e, pozměňovací návrhy budou tedy zváženy do 15. června. Ten samý den se bude hlasovat ve výboru a na plenárce potom v září. Dovolte, abych vám připomněla, že vyšlo nové číslo, e, nové číslo tedy IMCO newsletteru. U vchodu do sálu najdete e, tento časopis. Je možné také si eh, tento newsletter před, eh, či objednat a obdržet ho domů do schránky. Přijdeme tedy k bodu eh, k bodu týkajícího se smlouv o úvěru, úvěry na bydlení a já bych dala slovo zpravodaji panu Lechnerovi. Já vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Já jsem velice rád, že zde vidím některé kolegy a kolegyně, kteří se mnou spolupracovali na prvním znění, teď už se jedná o druhé znění, bylo to před pěti, šesti lety. Když jsme o tom hovořili, jsem velice rád, že někteří kolegové, kteří se mnou předtím spolupracovali, jsou zde i dnes. Doposud neexistuje žádná úprava na evropské úrovně, pokud jde o úvěry na bydlení, protože tyto úvěry byly z odpovídající směrnice vyjmuty. A nicméně některé členské státy a převzaly ty pravidla směrnice o úvěrech také v oblasti úvěru na bydlení. U této směrnice bychom měli dávat pozor na to, aby zde nevznikly eh, dvě změní textu, aby zde nebyly nějaké věci, které jdou proti sobě v této směrnici a ve směrnici o eh, úvěrech. Je potřeba, aby tedy členské státy nemusely v té své legislativě, kterou už eh, připravili, příliš mnoho měnit. Já jsem velice rád, že ten návrh je eh, relativně stručný. A chci poukázat na to, na co poukazují také, poukazuje také komise. Spotřebitelské úvěry je něco jiného než hypotéky. Spotřebitelské úvěry eh, to je masový obchod. A eh, lidé je používají na nákup televize, na nákup automobilu. A e, často se stává to, že e, lidé tolik nepřemýšlejí o dopadech těchto úvěrů. Zatímco e, u hypoték je to jinak, protože lidé jsou opatrnější, celý postup je komplikovanější, musí často k notáři a tak lidé o věci více přemýšlejí. Komise poukazuje na to, že integrace v této oblasti není dostatečná a že možnosti integrace trhu jsou v této oblasti um, komplikované. Lidé mají problémy eh, se refinancováním hypoték, existuje zde problém práv, která jsou eh, v každém státě jiná. Jsou zde problémy jiné úpravy v oblasti exekuce. Existují zde rozdíly, eh, stanovování hodnoty dané nemovotosti a něco takového brání skutečné integraci trhu s hypotékami. Ehm, ale nevím, jestli je to tak obrovský problém, nevím, jestli je nutné v Evropě všechno eh, eh, z sjednocovat. Eh, komise se drží relativně pozadu. Komise řeší otázku ehm, úvěru na bydlení i v případě, že tyto úvěry nejsou kryty hypotékou. Nicméně je potřeba eh, říci, že eh, Směrnice o spotřebitelských úvěrech stanovuje některé jednotky, které by měly být zohledněny i v této směrnici. Myslím si, že by to neměl být problém. Já si zkrátka myslím, že by tyto směrnice eh, měly jít podobným směrem, že by v té směrnici o spotřebitelských úvěrech e, neměly být e, věci, které jdou proti této směrnici. Pokud se e, podíváme na rozsah, na oblast působnosti této směrnice. Ukazuje se, že pokud se podíváme do odpovídajícího článu, jedná se o úvěrové smlouvy. A, a z definic potom teprve vyplývá, že se o jaké, jaký typ úvěrových smluv se jedná. A to je jenom na okraj. Možná by se komise mohla zamyslet e, nad tím, že by se dalo formulovat trochu jinak, e, už tedy v tom rozsahu. V článku 5 stojí, v nej, že je potřeba při nabídce jednat v nejlepším zájmu spotřebitele. To znamená, že je potřeba tedy jednat s ohledem na potřeby toho člověka, který si úvěr bere. A měli bychom se zamyslet nad tím, jestli by to nemělo být formulováno trochu jinak. Dále článek 6, odborná kompetence, určitě, určitě je špatné, eh, správné to, co zde stojí. O odborníci u úvěrových institucí eh, by měly být eh, odpovídajícím způsobem kvalifikovány. Pokud jde o reklamu, reklama by měla být odpovídajícím způsobem kontrolována. informace před uzavřeným smlouvy, to se zde také upravuje. Upravuje se zde také otázka možnosti odpočtu úroku z daní. Zde se hovoří o tom, kde se mají informace poskytovat. Já si myslím, že to je trochu přehnané. Eh, určitě je rozumné, ale aby existoval nějaký informační leták. Eh, dále vysvětlení, které musí být poskytnuto a eh, roční procentní sazba. A tyto sazby se samozřejmě liší v jednotl- nebo ty pravidla pro učování sazeb se liší mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě eh, pokud se podíváme eh, na to, eh, co zde stojí, znamenalo by to, že v reklamě by potom nemohly být úrokové, změněny úrokové sazby. Na to bychom se měli ještě podívat. Dále um, ochrana spotřebitelů. Já se domnívám, že eh, pokud jde o eh, bonitu spotřebitele. Eh, měli bychom se podívat také na to, jak je to stanoveno v předchozí směrnici o spotřebitelských úvěrech. A já se domnívám, že by zde měl být ponechán určitý manévrovací prostor úvěrový institut může, měl by mít možnost posoudit bonitu a říci, zde můžeme udělat výjimku a přesto, že nejsou splněna určitá kritéria, je možné udělit spotřebiteli úvěr. A dále bych chtěl poukázat na eh, ty databanky, na informace pro spotřebitele. Myslím, že tam nejsou žádné problémy. Eh, dále, pokud jde o poradenství a otázku eh, platby za poradenství. V některých případech jsou platby za poradenství zahrnuty už do ceny plateb zadaného úvěru. Myslím si, že eh, pokud něco takového eh, se děje, měl by o tom spotřebitel jasně vědět. Eh, a dále se zde řeší otázka předčasného splacení. A já bych každému doporučil případně si přečíst odpovídající směrnici o spotřebu celských úvěrech, aby se nám podařilo tyto dvě směrnice sladit. Formulace, tak jak eh, je předložila komise, si myslím, eh, zaslouží naši podporu. Nicméně zásadní otázkou je přesnost. Eh, celá věc by se neměla nadměrně komplikovat. Mohla by existovat za několik let právní nejistota ve chvíli, kdy by v budoucnosti rozhodl Evropský um, soudní dvůr. A zároveň se domníváme, že by zde nemělo docházet k navyšování poplatku, to je myslím článek 12. A tam mi trochu chybí otázka nákladů. A dále v článku 1 nebo v uh, odstavci 1 odpovídajícího článku se zmiňují úroky a náklady na úroky. Nicméně potom později už se hovoří pouze o nákladech, nikoli o úrocích. Já si myslím, že také eh, úroková škoda eh, by měla spadat do těchto nákladů. Eh, to bylo zásadní také ve finanční krizi. kdy došlo k ohrožení eh, možnosti lidí splácet úvěry. Eh, samozřejmě velice zásadní je v tomto kontextu rozmanitost na trhu s úvěry. Eh, já bych jinak neměl nic proti dalším článkům, kde se hovoří o, předčasnému, o předčasném splacení. Takže to bylo k těm jednotlivým bodům. Na závěr bych chtěl říci, že je nevyhnutelné, abychom měli tuto směrnici. Otázka je, ale co tedy specificky se zde eh, bude upravovat. Já bych byl velice rád, pokud eh, by to služby komise eh, nějak více specifikovali, eh, jestli se například jedná také o efektivní úrok, jestli něco takového bude závazné pro všechny členské státy, nebo jestli některý členský stát bude moci, nebo jestli členské státy budou moci eh, mít eh, výjimku, nějakým způsobem se odklonit od této směrnice. Já jsem také provedl některé upřesnění některé korektury. Pokud jde o akty v přenesené pravomoci, včera ve výboru Jury hovořil komisař Barnier a, a tam se hodně hovořilo o e, delegovaných aktech. Já, si, já podporuji akty v přenesené pravomoci, protože si myslím, že parlament se nemůže zabývat každým detailem. Nicméně komise nejen v tomto návrhu ale i v jiných návrzích prosazuje aktiv přenesené pravomoci příliš často a to je nepřijatelné. Snaží se téměř všude prosazovat aktiv přenesené pravomoci u zásadních věcí, například pokud jde o eh, stav, stanovování efektivní úrokové sazby a tak dále. Eh, to je podle mého něco, co se přímo dotýká spotřebitelů a našich občanů a není možné to upravovat prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. Nevím, proč výbor Ekon stanovuje tak krátký eh, časový harmonogram. Eh, podle mého názoru by ten časový harmonogram mohl být o něco delší, ale pokud to Eh, není jinak možné, ta směrnice konec konců není tak obsáhlá, tak se nám snad podaří je zpracovat v daném časovém horizontu. Jsem zvědavý na to, co kolegové řeknou k jednotlivým bodům, nicméně eh, je jasné, že bychom eh, rozsah směrnice, oblast působnosti neměli rozšiřovat, měli bychom se soustředit spíše na ty opravy a úpravy. Děkuji. Děkuji. Eh, dále se hlásí pan Hong Nok SND. Monsieur le Président, cher... Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, já jsem velice rád, že máme právě tuto možnost posídlení ze strany komise, pokud jde o úvěry v této oblasti, o hypotéky. Já si myslím, že je to produkt, který je finančním produktem velice využívaný v některých členských státech. Je to asi 6 miliard eur, které to představuje hodnotu v rámci celé Evropské unie. A myslím si, že je to velice kvalitní Mm, záležitost, je to záležitost, která představuje určitý závazek 20 až 30 let, čili opravdu je to velice dlouhé, jsou to kontrakty a zároveň, jak víme, tak se musíme tímto produktem zabývat, protože to bylo i na počátku problematiky celé krize. Například ve Španělsku nebo v Irsku vidíme, jak to může být opravdu velice, velice problematický produkt. Je zde obrovská zadluženost eh, lidí, dokonce přichází o své nemovitosti a tak dále. Často se ocitají naši občané přímo na ulicích, čili proto je nesmírně důležité, abychom všechny tyto praktiky, které se dotýkají hypotečních úvěrů, abychom je měli v určitém rámci, abychom měli určitý dohled na touto oblasti. Právě proto jsem rád, že dochází k této výměně názorů a já osobně jsem opravdu trošku z procedurálního hlediska zneklidněn, protože je zde mnoho návrhů, které se dotýkají ochrany spotřebitele, pokud jde o mm, většina těchto oblastí spadá do naší kompetence IMKA. Ovšem, gestorským výborem je ECON je výbor Ekon a proto si myslím, že je důležité, abychom si měli určitý postup, který by nám umožnil to, aby naše stanovisko bylo opravdu uceleně začleněno do zprávy, kterou připravuje Ekon. Myslím si, že by bylo opravdu velice smutné, pokud by naše stanovisko bylo jaksi rozmělněno v této zprávě, která se sice dotýká ekonomických záležitostí, protože je to výbor Ekon, ovšem nezabývá se do takové maximální míry ochranou spotřebitelů, jak se tím zabýváme problémy. Já jsem rovněž i členem výboru ECO a právě proto si myslím, že u 51 se nám snad povede dosáhnout i na další schůzce koordinátoru dohody. Pokud jde o nějaké návrhy z mé strany, dovolte pouze dvě poznámky. První se dotýká takových těch um, produktů, kterým se říkají doplňkové produkty. Já si myslím, že bychom měli být trošku přísnější, pokud jde o nějaké rámcové mm, prvky, pokud jde o omezení, pokud jde o určitě určité podmínky, které se musí plnit, protože hypotéka je samozřejmě velice důležitou zárukou a musíme se podívat, jakým způsobem by tyto záruky mohly fungovat, jakým způsobem bychom měli zabránit nějakým nevýhodám, které by to mohlo znamenat pro naše spotřebitele. A další důležitý aspekt eh, tam vidíme, že lidi nejsou schopni splácet velice často a právě proto bychom měli být schopni nějakým způsobem pokrýt i tuto oblast eh, splácení nebo například nějaká možnost obrátit se na mediaci, mediační orgány v případě problému. Řekněme, že například někdo nemůže splácet, protože se ocitl v nějaké přechodné, velice obtížné finanční mm, záležitosti, má problémy nebo zdravotního charakteru a tak dále. Čili v takových případech by měla být možnost obrátit se na nějaký orgán, který by pomohl, mediační orgán. Čili to jsou takové první poznámky, milí kolegové, kolegyně, které jsem chtěl předložit. Samozřejmě, že jsem připraven se spravodajkou dále rozšiřovat veškeré tyto oblasti a zabývat se dalšími aspekty, o které by měla případně zájem prodiskutovat. Děkuji. Děkuji. Dále se o slovo hlasí pan Bosotil. Děkuji, Paně, eh, panu, pardon, pan Bosuán. Děkuji, paní předsedající. Toto je velmi eh, důležité téma. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazek, který může trvat po velmi dlouhou část života, je důležité, aby spotřebitelé mohli učinit informovanou volbu a zvolili co nejvhodnější úvěr. Jeden z důležitých aspektů této směrnice je tedy důraz na to, aby již od počátku spotřebitel přesně chápal, o co jde a mohl se tedy řádně rozhodnout. Je tedy velký důraz eh, eh, nově na předsmluvní informace. Eh, zavádí se zde povinný standardizovaný evropský formulář pro předsmluvní informace, který by také umožnil lepší srovnat Eh, srovnání. Já tady ovšem nevidím nic o tom, co se eh, bude dít v případě, že eh, smlouva o úvěru bude podepsána a uzavřena i v případě, že tento standardizovaný formulář nebude. Takže to je potřeba vyjasnit. Je nutné vyjasnit, co se bude dít v případě, že spotřebitel nebude informován v souladu s touto směrnicí, tak je potřeba zajistit nějakým způsobem ochranu těchto spotřebitelů. Způsob, jakým se předkládají předsmluvní informace, by také měly být jaksi uživ, při, uživatelsky příjemné, tak aby eh, ten věřitel eh, řádně vysvětlil všechny podmínky tomu spotřebili předtím, než ta smlouva bude uzavřena, tak aby ti, kteří nejsou finančně příliš vzdělaní, nebyli v nějaké nevýhodě. Eh, dále souhlasím s tím, že je potřeba zavést jasná pravidla, pokud jde o reklamu, ale v tuto chvíli není zřejmé, jak eh, je reklama v kontextu této směrnice definována. Eh, ten v Evropě tedy ta hypoteční krize nebyla zdaleka tak hrozná jako ve Spojených státech, nicméně nějaký dopad tady byl a z toho důvodu je tedy nutné zajistit dobrou prevenci a zajistit stabilitu našich finančních systémů. Potřebujeme tedy silný eh, mechanismus pro posuzování bonity eh, spotřebitelů, tak eh, abychom mohli zajistit, že naši klienti dostanou, tedy spotřebitelé dostanou spolehlivé informace tak aby potom nedocházelo k problémům se nesplácením a následné případné dalekosáhlejší finanční krizi. A konečně mám trošku pochyby o tom systému schvalování na základě eh, domovského státu. Nevím, jestli je tento princip v praxi realistický. Možná bychom měli se zamyslet nad nějakou alternativou. Například stanovit minimální požadavky na evropské úrovni, které zajistí rovné podmínky pro všechny zprostředkovatele úvěre, úvěru v celé EU. Děkuji. Uh, eh, děkuji. Eh, za zelené eh, eh, Děkuji, v tomto případě jsem s tím vás zpravodajka a velmi... Já už jsem hovořila s panem Lechnerem, spolupracovala jsem se s ním, pokud jde o směrnici o spotřebitelských úvěrech. já bych skutečně byla ráda s tím zpravodajkou i zde. myslím si, že je dobře, že se zde neomezujeme pouze na spotřebitelské otázky. Je škoda, že zde je příslušným výborem Ekon nyní. Nicméně s tím eh, toho moc neuděláme a musíme se podívat na to, jak prosadíme své zájmy. Souhlasím s panem Lechnerem v jedné věci a to, že v oblasti hypoték je to, aby existovala i nadále rozmanitost a různé modely a aby nedošlo k tomu, že eh, dojde ke spochybnění nejrůznějších modelů. V Evropské unii máme různé kulturní tradice, pokud jde o byty, domy, pokud jde o hypoteční trh. Máme na jedné straně velice krátkodobé úvěry a, a na straně druhé máme některé země, které kladly tradičně důraz na velice dlouhodobé úvěry. A ty samozřejmě pracují s fixní sazbou. Já si myslím, že něco takového bychom neměli pochybňovat, protože to by uškodilo spotřebitelům a vedlo by to ke zmatení. Když se podíváme na dopady finanční krize, vidíme, že eh, přesně ty země, které měly eh, dlouhodobé fixní sazby, eh, byly do značné míry uchráněny na rozdíl od zemí, které měly krátkodobé modely. Takže já si myslím, že je potřeba, aby byly nejrůznější modely zachovány. Pokud je o otázku informací, bylo zajímavé to, co řekl pan Busoj. Nicméně to byla velice sporná otázka, když jsme jednali o směrnici o spotřebitelských úvěrech. Problém u informací je to, že ti, kteří eh, většinou potřebují informaci, protože eh, danou věc eh, neznají, jsou často zavaleni informacemi. 20 stran informací může být příliš mnoho. Takže záleží na tom, jak se zhodnotí, které informace jsou důležité a jak jsou prezentovány, aby byly pochopitelné, protože jinak to může vést k tomu, že tyto informace nakonec budou vůbec nebudou brány na vědomí. A poslední věc, pokud jde o bonitu, hodnocení bonity, já souhlasím s panem Busojem. Myslím si, že, pane Lechnere, o tom musíme skutečně hovořit a to naléhavě. Myslím si, že odmítnutí je v některých oblastech důležité, protože právě udělování úvěru těm lidem, kteří na to neměli, vedlo k problémům, například ve Španělsku nebo v USA. A myslím si, že se musíme podívat na to, jak s tímto problémem nakládat. Děkuji. Děkuji. Dále se o slovo hlásí pan Fox. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Lechnerovi za jeho vystoupení. Vítám návrh komise vytvořit eh, jednotný trh eh, také v rámci evropského hypotečního trhu. Eh, je důležité, abychom měli vysoké standardy ochrany spotřebitelů. Souhlasíme s obavami pana Lechnera, pokud jde o mm, návrh komise, pokud jde tedy o ten počet aktů v přenesené pravomoci. Já mám pocit, že ten návrh komise jak se zachází na té eh, rámec těch obecných technických změn, které se z pravidla eh, ponechávají tedy na přenesenou pravomoc. Například bonita, to si komise chce ponechat eh, sama pro sebe, ale to je téma, které, za které by měla být zodpovědná i tato sněmovna. Takže zde nesouhlasím, ale myslím, že se mnou společně budou nesouhlasit i všechny další strany. Mám ještě další tři výhrady eh, k tomuto návrhu, kterými doufám se bude pan Lechner zabývat. Za prvé se jedná o článek 2 návrhu komisy, kde se hovoří o eh, Eh, mm, nemovitostmi za účelem pronájmu. Eh, to v podstatě není obytný objekt, je to v podstatě investice eh, vytvářená za účelem vytváření zisku a já bych se tedy chtěla zeptat, proč tady vlastně tyto úvěry máme zahrnuty do působnosti, protože se nejedná o objekt bydlení, ale o komerční objekt v zásadě. Potom článek 17, kde se hovoří o standardech poradenství a kde se tedy hovoří o předložení či porovnání dostatečně vysokého počtu eh, nabídek. To je podle mého názoru z právního hlediska velmi vágní a ten zprostředkovatel úvěru by spíše měl eh, informovat tedy o tom, na které typy nabídek eh, se vůbec podíval tak, aby eh, ten věřitel či zprostředkovatel vlastně jaksi nebyl zahlcen a nebyl méně informovaný, spíše než více informovaný. Ten standardizovaný formulář eh, opakuje něco, co již existuje v celé řadě států a já bych se zde chtěla zasadit za to, aby zde byla povolena národní interpretace, národní výklad, protože jinak bychom mohli duplikovat něco, co již děláme, což by zvyšovalo náklady. A dovolte na závěr, paní předsedající, ještě jeden, jednu poznámku. Spotřebitelé v průběhu života na úrocích na hypotéky utratí více než eh, asi na cokoliv eh, jiného. Nákup nemovitosti je vůbec největší výdaj v jejich životě. A účelem tohoto návrhu by také mělo být, abychom tedy zajistili, že ty hypotéky nebudou pro lidi tak drahé, eh, že by vlastně v jeho důsledku chudli. Domnívám se, že tyto návrhy jsou předkládány s nejlepšími úmysly, ale velmi často se jak si snažíme eh, chránit všechny před jak jakýmkoliv poškozením, jakoukoliv škodou a pokud eh, to tak bude vypadat, mohlo by dojít k tomu, že hypotéky budou příliš drahé a že někteří naši občané si je vůbec nebudou moci dovolit. Děkuji. Eh, děkuji, to bylo velmi zajímavé něco, co je výzva pro evropskou legislativu jako taková. Dále se hlásí paní Rojtová. Eh, děkuji. Eh, já bych měla jednu otázku na komisi, která je principiální. Mě by zajímalo, jestli má komise nějakou analýzu toho, eh, ve kterých zemích vlastně by návrh, který předložila, znamenal nějaké zásadní změny. Zásadní změny v tom smyslu, že by to znamenalo buď zásadní zlepšení eh, ochrany spotřebitelů, anebo eh, poskytování ze strany bank. Eh, protože v praxi to vypadá tak, že i ty, které nemají vlastně přijato legislativně podobná pravidla, tak je stejně uplatňují. Druhý bod se týká další otázky a to je, které jde o rozsah tady této směrnice, které ty úvěry vlastně nejsou pokryty eh, Consumer Credit Directive. To znamená, tady vlastně dochází k si míšení těchto dvou směrnic a já nevím, jestli se nám podaří to vlastně nakonec rozplést. Eh, já bych souhlasila s tím, že by spotřebitelé měli mít ehm, určité harmonizované ehm, body, které by obsahovaly informace, nebo informace, které by spotřebitelé dostávali, by měly být standardizovány do určité míry. Na druhou stranu si také myslím společně s předřečníky, že eh, ponechat to částečně na národní úrovni je asi rozumné a že tedy delegované akty v článku 6, 8, 10, 14, 16, 21 budou asi činit problémy eh, nám se vlastně eh, na tom dohodnout, jestli to je rozumné nebo to není rozumné. Pokud půjde o detaily, tak v článku 11 eh, pravděpodobně tam může být dvojí výklad těch výrazů accurately nebo enemies necessary a podobná situace ohledně článku 22 nechala bych na eh, zpravodaj Lechnerovi, aby se na to podíval a poradil, jak s tím naložit. Děkuji. And uh, Madam Stieler, please. Pani Stieler. Thank you, uh, Madam President. Děkuji za slovo, paní předsedající. a ráda bych poděkovala zpravodajce i stěnovým zpravodajům. Podobně, jak už se zmínili předřečníci, hypotéka je dlouhodobým kontraktem a pro mnoho domácností je to opravdu ten největší náklad a opravdu největší investice v životě. Hmm když máme takovou smlouvu, pokud vlastně konzument, spotřebitel není schopen splácet hypotéku, tak to znamená, že opravdu mohou přijít o tu nemovitost, o dům a tak dále. Mnoho lidí už se o tom zmínilo, žijeme ve velice nejisté době, ekonomické době, právě proto vidíme veliký tlak na mnoho rodin v tomto hledu a právě proto kontext, ve kterém hovoříme o této problematice, je zásadní z mého hlediska. Hovořili jsme zde o trhu s hypotékami, o konkurenceschopnosti a tak dále. Samozřejmě, že je velice důležité, aby spotřebitel měl tu největší možnost volby Evropy, když dělá takové zásadní rozhodnutí v životě. Otevřený, zdravý trh v tomto ohledu je zásadní. Hovořili jste o regulaci ve výběru hypoték na trhu. Mnoho bank například v současné době, pokud půjčuje především pro ty, kteří kupují poprvé nějakou nemovitost, v podstatě mají obrovský problém vůbec se dostat na tento trh, koupit nějakou nemovitost. A právě proto členské státy by se měly podívat na možnost podpory těch, kteří nakupují poprvé nemovitost v tomto hledu Všichni samozřejmě máme velké obavy. Vidíme, že naši občané se nemohou dostat na tento trh s nákupem nemovitosti a ne kvůli nějakým regulacím z EU, ale kvůli bankám. Spravodajka velice správně hovoří o informacích, o rozdílu, kterým bychom měli dělat mezi marketingem a skutečnými zásadními informacemi, protože to je klíčové. Předsmluvní informace, pokud tyto informace jsou poskytnuty, musí být opravdu co možná nejjasnější, nejpřehlednější, tak aby spotřebitel byl schopen pochopit veškeré dopady. Hovoříme se zde, i o úrokových sazbách, důležitosti úrokových sazeb, které musíme rovněž vzít v potaz při takovémto zásadním rozhodnutí nebo klíčové, do, klíčové informace, které se dotýkají klíčové dokumentace. Ano, musí to být jasná informace ve velice jasném formátu. Pokud jde o splácení předčasně, už jsme o tom obořili, refinancování těchto hypoték a tak dále. I tyto další možnosti, na ty se musíme zaměřit a analyzovat. Je poslední dotaz na komisi. Kolik občanů v EU má takovou hypotéku, řekněme, v jiné zemi, v jiné členské zemi? To by mě zajímalo. Okay, and the next speaker is... A náš pan předseda je dalším přihlášeným do diskuse. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem nechtěl zasahovat do podrobností této rozpravy, protože zde máme stínové zpravodaj. Můžeme reagovat na to, o čem hovořil pan Nock, na ten postup mezi jednotlivými výbory. Nejprve trošku objasnění historické pozadí této záležitosti. Proběhlo mnoho diskuzí s koordinátory ohledně toho, zda bychom se měli stát gestorským výborem, příslušným výborem. Ovšem historicky komise pro Mm, měla konzultace v této oblasti o tomto unifikovanějším trhu s hypotékami už v poslední poslaneckém období. Dokonce jsme měli zelenou knihu, kterou pan John Pervis, který zde pracoval, eh, rovněž připravil. Mm, on pracoval pro výbor Ekon, protože my jsme měli exkluzivní kompetence v oblasti ochrany spotřebitele v této zprávě. To znamená, že pro nás to byl velice jasný precedent. Pane Wanoku, koordinátoři skutečně chtějí zajistit to, abychom si udrželi kompetence v této oblasti ochrany spotřebitele, abychom měli exkluzivní kompetence, především s ohledem na ochranu spotřebitele, jak už se to zmínil zpravodaj, jak se to zmínila zpravodajka, je to mnoho paralel, které se dotýkají um, ochrany spotřebitele a které spadají pod směrnici o um, poskytování úvěru, která je rovněž odpovědností našeho výboru. Já osobně uh, bych byl velice rád, abychom se zaměřili právě na tu oblast, která spadá do naší exkluzivní kompetence. Samozřejmě, že můžeme přicházet s nějakými mm, argumenty nebo poznámkami o ostatních oblastí, Ovšem mnoho, mnoho toho pozadí celé této záležitosti změnilo toho prvního návrhu komise, který se zabýval především jednotným trhem v oblasti hypoték. Původně ovšem v současné době spíše se to zaměřuje na ochranu spotřebitel, protože v podstatě vidíme, že docházelo k těmto nekalým praktikám v oblasti prodeje hypoték, znevýhodnilo to mnoho našich občanů, spotřebitelů a vedlo to k některým problémům velice neopatrného půjčování ze strany bank, což způsobilo i bankám veliké pro potíže. Právě proto bychom měli podpořit naše kolegy z Ekonu, aby se zabývali těmito oblastmi. Čili čeká nás opravdu veliký kus práce, důležité práce a poslední záležitost, pokud jde o harmonogram, pozměňovací návrhy. Pokud jde o jednotlivá jednání, jak to probíhá v současné době, tak je to následujícím způsobem výbor EKON nám nabídl posílenou spolupráci v tomto ohledu. Ovšem, oni zatím zamezili exkluzivní kompetenci u mnoha článků, což je pro nás neakceptovatelné. Proto připravuji protinabídku a to je ještě předmětem dalšího jednání. Ekon navrhoval neakceptovatelně krátký časový harmonogram, zdůvodní to tím, že mají zpravodaje, už asi mm, rok předtím, než to v podstatě eh, parlament vůbec převzal tuto odpovědnost, dokonce si myslím, že měli slyšení k tomuto tématu, aniž by vůbec měli kompetence eh, jasně objasněny, jasně ehm, stanoveny, čili myslím si, že bychom měli bojovat za realistický časový harmonogram, abychom se měli možnost zabývat aspekty, které se dotýkají ochrany spotřebitele které jsou začleněny do tohoto návrhu. Takže to pouze můj návrh z mé strany. Já vím, že, spotřeb, že naše stínové zpravodavé jsou zde k dispozici a prostě všichni to velice jasně podpoříme. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní poprosíme komisi. Máte slovo, pane kolego. Děkuji za slovo. Děkuji za se konstruktivní připomínky, které jsme si vyslechli v tomto návrhu směrnice k tomuto návrhu směrnice. Je to výsledkem opravdu velice dlouhé přípravné práce. Pan Harber už se to zmínil. V roce 2004 jsme připravili zelenou knihu, pokud si správně pamatuji. Poté to byla bílá kniha, která přichází s mnoha studiemi, workshopy, odbornými skupinami. Tato práce vyústila v návrh který dnes v tomto výboru diskutujeme. Cílem návrhu je samozřejmě poskytnout jakýsi první krok, první krok k otevření trhu s hypotékami. Zatímco zároveň se snažíme zajistit vysoký stupeň ochrany spotřebitele, zajistit odpovědné půjčování, půjčky a to na všech stranách. Samozřejmě, že na trhu s nemovitostmi je mnoho problémů, všichni o tom víme. Ten první je propojen s určitým selháním trhu na základě různých asymetrických informací mezi tím, kdo půjčuje a tím, kdo si půjčuje. Samozřejmě Mm, určité zájmy jste byli na straně zprostředkovatelů, věřitelů. Ovšem, trh s hypotečními úvěry je charakterizován i mnoha regulačními selháními, například zprostředkovatelé či nebankovní instituce prostě nepodléhaly mm, obezřetnostnímu dohledu v mnoha členských státech. A Zjistili jsme v mnoha členských státech i nevhodnou legislativu v této oblasti, pokud jde o obchodní pravidla, o různé kodexy, chování různých aktérů na trhu. Výsledkem je, že v současné době prostě nemáme jednotný trh s hypotečními úvěry a zatím nemáme nějaký počet uh, Um, těchto úvěrů přeshraničního charakteru. My si myslíme, že, je to, že se to blíží nule. Čili tento návrh je opravdu prvním krokem. Prvním krokem k poskytování hypotečních úvěrů přeshraničně. Zároveň by to mělo složit jako jakési preventivní opatření proti nezodpovědnému poskytování úvěru ze strany některých věřitelů. V některých členských státech už jsme to viděli, když samozřejmě ne v takovém rozsahu jako ve Spojených státech, ovšem takové neodpovědné chování jsme zde viděli ze strany některých institucí, které půjčovaly v cizí měně, které v podstatě neposkytovaly dostatečné barovné signály spotřebiteli o tom, jaká rizika to představuje a tak dále, nebo hypotéky, které byly poskytovány bez jakéhokoliv ověření bonity klienta či jeho schopnosti splácet takový úvěr. Čili toto představuje základ, ze kterého jsme vycházeli v našem návrhu. My jsme, snažili, my jsme se snažili o co možná takový nejvyváženější návrh, který je založen na úrovni harmonizace, kterou my popisujeme jakožto cílovou harmonizaci pro některé prvky návrhu komise navrhujeme maximální harmonizaci, například předsmluvní informace, které musí být poskytnuty tomu, kdo si půjčuje V některých členských státech samozřejmě jsme si vědomí stupně určitých odchylek, které panují mezi členskými státy, mezi různými režimy. V tomto ohledu musíme ponechat členským státům určitou pružnost, manévrovací pole, protože některé z těchto systémů jsou skutečně efektivní. Někteří diskutující hovořili o té potřebě konsistentnosti s směrnicí o ochraně spotřebitele. To je rovněž předmětem dlouhých diskuzí v Evropském parlamentu i na radě. My jsme se snažili náš návrh komise založit na této směrnici pro spotřebitelské úvěry, některé odklony tam byly, ovšem ty jsou podle mého názoru odůvodnitelné. Náš návrh podle mého názoru zachází ještě dál než směrnice o spotřebitelských úvěrech, například pokud jde o spod, zprostředkovací společnosti, které jsou v tomto ohledu jediným zprostředkovacím prvkem, které nespadají pod eh, vhodný systém obezřetnostní kontroly, máme zde takový systém pro spotřeby, pro mm, pojišťovny nebo investiční společnosti, ovšem nemáme zatím nic, co by to způsobem kontrolovalo zprostředkovatele úvěru hypotečního charakteru. A dále je to ustanovení, které je důležité, tak aby um, instituce provedla rozsáhlou analýzu bonity klienta, to je plně v souladu se zodpovědným poskytováním úvěru v celé Evropské unii. Evropská komise je v tomto ohledu opravdu velice, to vidí jasně, v případě, že ta bonita je negativní, tak by ten úvěr neměl být poskytnutý. Jinak samozřejmě by to nemělo vůbec smysl, taková analýza bonity klienta. Víme, že to vyvolalo různé obavy pro některé účastníky trhu, ta povinnost zamítnutí úvěru v případě negativní tež v případě obávali se, že by to znamenalo povinnost poskytnout úvěr v případě, že ta bonita je pozitivní. To samozřejmě tomu tak není. My jsme se to snažili objasnit ve vhodném úvodním ustanovení našeho návrhu. Dále je to právo předčasného splácení, to je důležité pro spotřebitele. My si myslíme, že každý spotřebitel by měl mít právo splatit úvěr před eh, ukončením splatnosti. Máme zde ovšem různé systémy, které se liší v jednotlivých členských státech v tomto ohledu a i když směrnice poskytuje takovou možnost přičasného splácení úvěru, to ještě může podléhat různým podmínkám, na kterých může trvat ten, který členský stát v rámci svých národních předpisů. Já se omlouvám, musím, vás trošku poprosit, abyste to pohnal jaksi k závěru, protože potřebujeme ještě jeden bod probrat. Ano, pokud jde o finanční dopad a tak dále na jednotlivé členské státy, my jsme se v rámci této analýzy snažili eh, vyhodnotit ty země, na které to bude mít největší dopad. Jistě víte, že mnoho členských států využilo mm, transpozici směrnice na Mm, rozšíření, to znamená, že my jsme to ještě nemohli zahrnout všechno do naší poslední analýzy, například různé poslední úpravy v národních legislativách. Ovšem, pokud jde o bod 30, tam se můžete podívat na tu analýzu dopadu. My jsme se snažili konkrétně se podívat na členské státy a na dopad, který to bude mít na členské státy. Děkujeme. Ano, už bohužel nemáme do času. Pane Lechnere, chtěl byste ještě na závěr, nebo velice, velice stručně bych vás poprosil. Jedna minuta. Prosím. Já mám stručnou připomínku. Nejdříve bych chtěl říci, že v těčím za to stanovisko, pokud je tedy to rozdělení kompetencí mezi výbory, protože skutečně je správné to, co zde k tomu zaznělo a já jsem vděčný předsedovi za to, co udělal. Je to smysluplné, nejen kvůli mě, ale myslím si, že je dobře, když předseda podniká to, co udělal. Chtěl bych navázat na to, co řekl zástupce komise. Myslím, že můžeme uvítat to, co také zmínila paní eh, Rojtová. A myslím si, že eh, je dobré zkrátka postupovat, udělat nejdříve první krok, to je ten správný směr, to je ta správná cesta. Nyní ještě k té bonitě. Myslím si, že finanční krize a že bychom ji mohli zabránit a prostřednictvím takovéto směrnice. A to se samozřejmě týká také otázky um, a, a dalších finančních záležitostí, například sekuritizace. A v, v Německu nebo ve Francii například nedochází k exekucím v současné době, protože tam byl systém udělování hypoték jiný než v některých dalších zemích. A pokud je boneta negativní, potom by výsledek potom by odpovídající člověk, ano, neměl dostat eh, hypotéku. Nicméně, co ehm, udělá eh, odborník eh, v bance, ehm, který rozhodne o tom, že bonita je negativní, ale potom soud rozhodne o tom, že neměl pravdu. Takže to je věc, na kterou se musíme podívat. Já mnohokrát děkuji za veškeré příspěvky, které zde zazněly. Myslím si, že je potřeba, abychom se eh, tedy podrželi toho návrhu komise, protože je dobrý a případně věci zpřesnili a doplnili. Děkuji. My eh, samozřejmě se budeme mm, budeme, budeme tedy o tomto dále vyjednávat s dalšími výbory. Především je důležité eh, dojednat harmonogram, tak abychom to tedy mohli Eh, ještě do 20. června zaslat překladu, tak abychom to mohli prodnášet na našem posledním zasedání v červenci. Výbor Ekon chtěl v červenci hlasovat o celém stanovisku to je velmi napjatý harmonogram a s tím tedy samozřejmě nemůžeme souhlasit, ale eh, vy, pane Lechnere, eh, a já se společně tady pokusíme toto nějak zvránit. Já bych chtěl poděkovat kolegyni Korhole za předsedání této místnost, eh, tomto jednání. Vyměnili jsme se teď místa, protože jsme oba stínoví zpravodajové na eh, tu zprávu pana Salvíny, co se týče modernizace cel. Toto je první výměna názoru, takže pokud bych mohl pana Salviniho poprosit o první eh, o první poznámky, pak vystoupí stínový zpravodajové samozřejmě bude tady ještě další příležitost k podrobnějšímu projednání. Eh, dovolte, abych vás také upozornil na dopis pana Šemice, který jsme měli k tomu sjednocenému celnímu kodexu. Já doufám, že to budeme také moci do té zprávy zahrnout, ale k tomu se ještě vrátím. Takže nejprve pan Salvín, paní Karhol, pan Schmidt, eh, já ještě jeden kolega, kteří vystoupí tedy k tomuto tématu. Eh, někdo za koe ano? Takže máme teď čtvrt hodiny a pět řečníků. Pan Zelinský za komisi samozřejmě také velmi vítán eh, s vystoupením do diskusi. Vás, eh, paní kolegyně, už jsem zmínil, vy jste stínová eh, zpravodajka. Takže máme čtvrt hodiny na to, je potřeba, abychom byli opravdu velmi struční. Nejprve pan Salvini. Eh, děkuji, pane předsedající. Já jsem se pokusil všechno shrnout z 15 stránek do dvou eh, díky sekretariátu IMCO a eh, také všem ostatním, kteří mi pomohli 16. června se sejdeme se stínovými zpravodaji. spravodaji. Máme, žere to tady velmi pečlivou organizaci, dovolte tedy zatím několik úvodních bodů té, v tom aktualizovaném celním kodexu 24. Eh, je uveden termín 2013, který nebude dodržen a podle našeho názoru je potřeba stanovit nový termín. Já bych tedy chtěl požádat komisi a členské státy, pokud nesouhlasí s tímto odkladem, či pokud jsou tady některé jiné členské státy, které nesouhlasí s myšlenkou, aby eh, platnost, eh, vstup v platnost tohoto kodexu eh, byla trošku jiná. Bohužel ten současně stanovený termín nebude možné dodržet. Mohli bychom tedy začít možná postupnou, postupným prováděním některých částí jedním důležitým bodem je zajistit bezpečnost zboží, které se pohybuje po Evropské unii kromě tedy také těch eh, dodržení zájmů společností, které potřebují informace, potřebují tedy, aby to zboží eh, se dostalo na místo, ale také musíme chránit spotřebitele, aby se k ním nedostalo padělané, pašované zboží a tak dále, což eh, někdy může mít i teroristický původ. Je tady celá řada důvodů, proč je potřeba kontrolovat pohyb zboží. Ehm, terorismus je jeden z důvodů, či ochrana spotřebitelů, to je další důležitý důvod. Akční plán pro modernizaci cel, to je další aspekt tohoto eh, aktualizovaného kodexu. Často je tu různá míra harmonizace. Někdy nám selský rozum jak si sám řekne, že některé věci je potřeba harmonizovat více, tak, aby to bylo, bylo zajištěné dostatečně včasné eh, jaksi, zpracování i ty další aspekty, aby to nedocházelo tedy eh, k prodlením a zdržováním. Z toho důvodu je také důležité zaměřit se na klasifikaci, aby bylo zřejmé, které typy zboží podléhají eh, kontrolám a clům je tady také mezinárodní aspekt eh, této problematiky. Je potřeba eh, se mm, zohlednit tedy také třetí státy, naše partnery i konkurenci na globálním trhu. Znovu eh, tedy vyzýváme členské státy, aby to byl zachován princip rovného zacházení mezi parlamentem a radou. Pane předsedo, myslím, že jsem tedy dostal tři minuty, snažil jsem se to dodržet, jsou to bohužel opravdu pouze jenom první nástěny. Děkuji. Děkuji, pane Salvini. Byl jste opravdu velmi stručný. Eh, ten obsah je samozřejmě rozsáhlý, budeme se těšit na vaši zprávu. Dovolte krátké zamyšlení stínových eh, eh, zpravodajů. Nejprve tedy poprosím paní Korholu. Děkuji. Kromě eh, bez dokumentových eh, celních procesů také potřebujeme vytvořit eh, lepší spolupráci mezi celními zprávami a orgány pro dohled nad trhem. To je téma, o kterém jsme již jednali v kontextu dohled nad trhem a bezpečnosti zboží. Pokud jde o účinnost Eh, pardon, účinně fungující dohled nad trhem vytváří eh, rovné podmínky pro všechny, což je důležité. Bez toho by sektory eh, mohly ztrácet konkurenceschopnost v porovnání tedy s podniky, které fungují na trzích, kde je malý nedostatečný dohled. Pokud jde o ty o to, kdyby měla ta kontrola probíhat. Eh, může se to týkat tedy okamžiku, měl by se to týkat okamžiku, kdy to zboží vstupuje do Evropy, eh, což vyžaduje spolupráci eh, celních zpráv a orgánů pro dohled nad trhem. To je, myslím, to hlavní, co jsem chtěla říci. Paní Rapty. Děkuji, pane předsedající. I já budu velmi stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, zpravodajovi. Domnívám se, že k tomu přistupuje velmi dobře, snaží se být stručný, ale zároveň eh, komplexní a zohlednit problematiku ze všech stran. Hlavním problémem zde je načasování. My potřebujeme dostatek času a my víme, že ta otázka modernizace cel je od začátku mm, jakýmsi bojem eh, s časem. Eh, celá řada států bude muset provést rozsáhlé změny zavedení moderních technologií a nových elektronických postupů. Takže je důležité, aby na to měli dost času. Za druhé je tady otázka financování. To je finanční otázka, jak mm, pro členské státy, tak eh, jak financování ze strany členských států, tak financování ze strany komise. Je důležité zajistit, abychom měli aktuální a výkonné informační systémy. Pokud jde o inspekce a kontroly a dohled, zde je potřeba zajistit dostatečné kontrolní mechanismy do těchto systémů, tak abychom se nedostali do situace, kdy eh, budeme mít jaksi negativní výsledky. A dovolte na závěr ještě jednu poznámku. Nezacházejme příliš eh, do detailu některých oblastí, kde bychom mohli vytvářet problémy jak s tokem informací, tak s tokem zboží. Některé zboží je mm, vyráběno pro určitý konkrétní trh a jak pan eh, zpravodaj eh, správně upozornil, je potřeba zaměřit se také na to, co z toho vlastně budeme mít za zisk. Ehm, mm, děkuji, pan Schmidt. Toto téma je vysoce politické a je ještě političtější v posledních eh, týdnech. To se tedy říká, ale já s tím nesouhlasím celní kontroly dnes eh, jaksi plní jiný účel. Ehm, je třeba zaměřit se tedy na ten harmonogram. Eh, potřebujeme opravdu více času, anebo bychom se k tomu měli postavit opačně, říci zkrátka ten čas nemáme, protože kdybychom eh, tyto, tyto problémy tedy nevyřešili, mohlo by to vést k problémům v jiných oblastech. Já se domnívám, že účinnost je třeba najít se vyváženou, ale je třeba jej také vyvážit eh, s ohledem na rychlost těch procesů a postupů. Já nemám nic proti tomu, co pan zpravodaj řekl, ale Domnívám se, že bychom neměli zapomínat, že v tuto chvíli je, je toto téma politicky mnohem ožehavější, než bylo před několika týdny. Pan eh, Bruno? Eh, paní Rule, pardon, ne. Takže dovolte ještě já několik eh, poznámek. Pan Salvini již upozornil na některé hlavní aspekty. Já bych jen chtěl zdůraznit znovu to, co on řekl o eh, harmonogramy eh, provádění tohoto nového kodexu. K tomu jsme měli prezentace, možná se k tomu ještě vrátí komise. Já vím, že tady jsou určité otázky týkající se připravenosti členských států a otázka tedy zní, jak eh, tento kodex provádět co nejefektivní a zda je to vůbec realistické v tom stanoveném harmonogramu. My jsme měli dopis od pana Šemice, který vlastně potvrzuje, že ano, komise by toto chtěla tedy udělat. Já ten dopis rozešlu všem členům. Je potřeba, abychom zareagovali. Eh, na toto, abychom to podrobněji projednali. Já doufám, že komise s tím bude souhlasit, protože tím vlastně vzniká dobrá příležitost pro strategickou diskuzi nad těmito nástroji. Druhá věc je, už jsme tady viděli, že došlo k velké změně toho, jak celnice eh, fungují. Samozřejmě, že v Evropské unii proběhla velká, velké změny ve způsobu, jakým jsou cla vybírána. Z hlediska veřejné politiky je eh, jsou to důležitá témata ochrany či bezpečnosti produktů, eh, padělaného zboží, což ehm, jsou tedy mm, politické priority. Máme k tomu dokonce i mm, Evropské středisko. Já bych ještě na závěr chtěl znovu zdůraznit tu otázku spolupráce. Já jsem nedávno navštívil eh, velkou dopravní společnost, která zasílá zboží mimo Evropskou unii a oni mi říkali, že všichni jejich noční dispečeři vlastně eh, tam pracují pouze v noci, ale nejsou tam, eh, celníci jsou tam pouze přes den, ačkoliv eh, zboží se rozesílá 24 hodin denně. Je tedy potřeba provést nějaké posouzení rizik. Tyto nástroje jsou dnes nesmírně důležité. Ve chvíli, kdy se tedy nějaké zboží odesílá, je potřeba, aby k tomu byly dostupné informace, které budou tedy vyměněny mezi příslušnými úřady. To eh, významně posílí eh, efektivitu celého toho procesu. Myslím, že nemáme žádné další řečníky, takže poprosím pana Seleského za komisi vy jste nás navštívil před několika eh, týdny, takže už jsme o tom trošku hovořili, pak ještě dám slovo panu Salvinu, Takže pan Salvinsky, prosím. Děkuji, pane předsedo. My vítáme tuto iniciativu, pane předsedo. My si myslíme, že ta role by mohla být posílená, pokud je o slab samozřejmě i na základě podpory Evropského parlamentu nemáme moc času, čili opravdu pouze ty nejdůležitější body. Pokud jde o modernizaci <clears throat> této oblasti, rád bych zdůraznil velice jasně to, že my v podstatě nečekáme na tu modernizaci. My v podstatě provádíme naši každodenní práci, snažíme se zlepšovat legislativu v této oblasti, různé pozměňovací návrhy v oblasti bezpečnosti jsme implementovali, zvyšujeme standardy v této oblasti, dále je to nová, nové nařízení IPR. MCC samozřejmě je velice zásadním cvičením, které zabírá mnoho času, je to obtížné. Ovšem je to zároveň aktivita či cvičení, které umožňuje členským státům i administrativám určitým způsobem usměrnit legislativu v této oblasti a zároveň snahou je vytvořit určitý celoevropský informační systém, který bude podporovat tuto celní oblast. Ovšem my nečekáme, my opravdu se zabýváme našimi každodenními aktivitami a v podstatě se snažíme o ta vylepšení dokonce i v oblasti harmonizace mezi členskými státy. Máme zde zásadní studii, která se zabývá administrativními sankcemi mezi členskými státy, vytvořit určité rovné hrací pole mezi všemi provozovateli v jednotlivých členských státech. To je asi vše z mé strany dnes k tomuto tématu. My to vítáme a um, deklarujeme, že jsme plně připraveni spolupracovat s panem Salvínem i s ostatními členy vašeho výboru. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, pane Zaleský. Pan Salvín, ještě nějaké body na závěr? Já se mám harmonogram před sebou, možná i o tom slyšení, ještě pár slov. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Příští týden se stínovými zpravodaji se uvidíme, to bude příležitost podívat se na ty deadliny 16. 6. to je něco, k čemu bychom se chtěli dopracovat. Všem vám rozešleme e-mailem takové rezime, 4, 5, 6 nějakých bodů, které, o kterých jsem hovořil na začátku. Asi ta technická záležitost, to je rovněž problém, ovšem bude tam i samozřejmě záležitost, která se týká politické dimenze, tomu se bude muset rovněž věnovat a to, co možná takovém nejvhodnějším časovém horizontu. 16.6. to je to slyšení, které nás čeká které by mohlo přinést rovněž velice kvalitní vstupy. A rád bych poděkoval i výboru, i sekretariátu za veškerou přípravnou práci. Děkuji. Děkujeme, pane kolego, za to, že jste se ujal tohoto tématu a ještě rád, ještě jedno to potvrdím. Ve čtvrtek 16.6. slyšení, které by mělo proběhnout do 12.30 a varuji všechny, kteří nás poslouchají teď, ano, bude to rovněž na webu, čili budete moci zúčastnit a budeme hovořit mm, o veškerých, veškerých možnostech komunikace z Evropského parlamentu. Budeme se snažit zajistit to, aby jsme zde aby i specializované časopisy, které se věnují této oblasti, věděli o tomto slyšení, aby se opravdu mohlo zúčastnit co možná nejvíce posluchačů. 38. by to mělo být přeloženo, zvážit bychom to měli v září a 17. 10. hlasovat ve výboru, čili to takový plán harmonogramu. Já se velice těším, že jsme otevřeli tuto důležitou zprávu z vlastní iniciativy. Tím končím dnešní dopolední jednání. Uvidíme se opět 15.00 a dojde k první výměně názoru o velice důležitých dvou zpráv. Jednak jsou to alternativní řešení sporu a kolektivní žaloby. A poté to bude vrchol našeho odpoledne, což je modernizace zadávání veřejných zakázek, slyšení, že bude to opravdu zajímavé odpoledne a přeji vám zatím dobrou chuť.